Mes chers collègues, bonjour. Dámy a pánové, dobrý den vám přeji. I vy všichni vzadu, prosím, můžete se posadit na svá místa. Pane Roberte Zilo, budeme za chviličku začínat. Avant de commencer notre... Ještě než zahájíme naši dnešní práci, především pokud jde k tomu balíčku mobility. Ráda bych uvítala delegaci Federace, Evropské federace zaměstnanců dopravy, kteří zastupují odbory eh, řidičů kamionů a autobusů z Belgie, Francie, Nizozemí, Polska, Rumunska, eh, Španělska a Velké Británie. Vítáme vás mezi námi. Dneska odpoledne budeme diskutovat eh, o balíčku, který se týká mobility. Začínáme naší dnešní schůzi eh, nejprve k bodu, který se týká doby odpočinku. Slovo eh, zůstane náš zpravodaj, pan Vim van de Kamp, dále to bude pan Bár, který zatím mezi námi není. Nebo už ano? že ten zastupuje zpravodaje za výbor EMPO a samozřejmě dáme slovo i dalším poslancům a poslankyním, kteří se budou chtít eh, vyslovit eh, po těchto stínových zpravodajích a poté se obratíme na Evropskou komisi. Dobrý den, pane Ležoa. Ano, vidím, že jste věrný své účasti v našem výboru. To je dobře a poté to bude zpravodaj k závěrečnému slovu. A nyní dávám eh, slovo panu zpravodaji, prosím. Vážená paní předsedající, ontzettend goed eh, gestemd. Já jsem dnes odpoledne skutečně ve vynikající náladě. Pokud jde o moje téma, přestávky, doba odpočinku a doba řízení. A tam probíhají vyjednávání odpovídajícím způsobem. Ještě nemáme konečný výsledek. Zítra máme schůzku stínových zpravodajů. A říká se tomu schůzka stínových zpravodajů, ale může tam být i zpravodaj. Díváme se na toto téma také v souvislosti s, s tématem, který eh, řeší Ismail Ertuk a paní Maria Kilonen. Na svých zprávách spolupracujeme, protože jsou úzce propojené. Projdu deset bodů, které mám tady před sebou na, ve svých pozma, poznámkách. Eh, nejdříve lehké komerční vozy, lehká užitková vozidla. Při vyjednávání se snažíme o to, aby veškerá lehká užitková vozidla nad 2,4 eh, tuny byly zahrnuty eh, do eh, působnosti tohoto nařízení. Zároveň, pokud je o lehká užitková vozidla, na, v, v národní um, dopravě na ta by se pravidla neměla vztahovat. Takže e, bude se to vztahovat na lehká užitková vozidla nad 2,4 tuny, která jsou používána v mezinárodní dopravě. Dále existují výjimky pro stavebnictví. Stavebnictví má problémy, pokud jde o transport jeřábů a podobných strojů. A třetí připomínka, ta souvisí s další výjimkou. Pokud eh, jedná se o eh, výjimku pro podniky a malé autobusy, jejíž eh, hlavní náplní práce není doprava. A takže to jsou všechno věci, které budou vyňaty z požadavku na přestávky a dobu řízení. Dále čtvrtý bod. V úvodním ustanovení budeme hovořit o samostatně řízených vozidlech, o automatických vozidlech. V tomto směru jde vývoj velice rychle a my bychom chtěli, aby Evropská komise se zabývala tímto tématem. A samozřejmě u automatických vozů um, je situace taková, že není třeba zohledňovat dobu řízení a dobu odpočinku. Eh, další důležitá věc je pravidlo pro to, jak dlouho může daný řidič být na cestě. Evropská komise říká tři týdny, než se dostane zpět domů. Eh, v mé politické skupině celá řada lidí z východní Evropy ehm, já tady říkám, že by to mohly být čtyři týdny, než se řidič dostane zpět domů, eh, takže o tom ještě budeme muset diskutovat. Eh, budou to tedy tři týdny nebo čtyři týdny. Eh, toto téma už se souvisí s dobou odpočinku v kabině. To je téma, o kterém se hojně diskutuje v Evropě a existuje zde hodně nejasností. Já bych se chtěl pokusit to tak trochu vysvětlit. Doba odpočinku v kabině je zakázána podle rozhodnutí Evropského soudního dvora. Evropský soudní dvůr v tomto směru, v tomto smyslu rozhodl. Pokud chce ale řidič trávit dobu odpočinku v, v kabině na eh, odpovídající odpočinkové ploše, potom může dva až tři dvě až tři zkrácené doby odpočinku na takovéto parkovací ploše eh, v kabině strávit. Ehm, myslím, že bychom tím mohli vyřešit velký problém. V Nizozemsku jsou stále, stále ještě řidiči, kteří o víkendu stojí na čerpací stanici. Ehm, stojí tedy v podstatě eh, celý víkend u dálnice a to už by nemělo být možné. Není ale realistické, abychom požadovali, že řidiči pojedou někam do hotelu. Navrhoval bych navrhoval bych proto, že eh, můžeme třeba příští týden v pondělí eh, sem všichni přijet nákladními vozy a zaparkovat před svými eh, hotely. Já si myslím, že to by asi nebylo únosné. A tak jsme vypracovali kompromisy. Takže ne spát v kabině. V kabině je možné spát a trávit dobu odpočinku pouze, pokud je to na zajištěné parkovací ploše. Dále odpočinek e, v délce 45 minut, tam se nám podařilo nalézt kompromis. Třikrát 15 minut ne, to není možné. 30 a 15 minut ano, to je možné. Dále jsme se dohodli na výjimce, a to je sedmý bod. A pro vlaky a nákladní lodě, trajekty, pokud je daný nákladní vůz na vlaku nebo na trajektu, potom je možné to počítat eh, pro řidiče jako odpočinek. A po třech nebo čtyřech týdnech musí jet řidič domů. A eh, domů znamená eh, ne do podniku, ale skutečně eh, pro řidiče domů. Například pokud bulharský řidič pracuje pro dánskou firmu, potom eh, nemá smysl, aby po třech nebo čtyřech týdnech jel do Kodaně. Chtějí jet domů ke svému partnerovi či partnerce. Nebo možná chce jet na pláž do Taragony ale eh, je, bylo by nesmyslné požadovat, aby po čtyřech týdnech jel do Kodaně, kde sídlí jeho firma. A Další bod, ustanovení týkající se autobusů. Autobusy není možné eh, dát na stejnou úroveň jako nákladní automobily. Odborové svazy eh, řidičů autobusů chtějí mít eh, odpovídající úpravu pro autobusy, specifickou úpravu pro autobusy. Eh, další téma, tachografy téma tabo, kabotáže, vysílání řidičů a e, úprava doby řízení a doby odpočinku, to všechno bude prosaditelné pouze pokud budeme mít odpovídající e, údaje. My navrhujeme, aby inteligentní tachografy byly zavedeny co nejdříve, aby byla, byl možný dohled nad dodržováním pravidel. inteligentní tachografy, někteří říkají, by měly být zavedeny až v roce 2024-2025. Eh, to není možné, to je příliš pozdě. My proto navrhujeme 1. leden 2020 eh, pro inteligentní tachografy. Eh, možná to rada ještě změní, ale v každém případě je to určitá výzva pro radu. Bylo by dobré, abychom se všichni dohodli na nějakém eh, datu. Je potřeba, aby nás rada trochu poslouchala a abychom byli trochu ambicioznější. Už eh, léta se hovoří o tomto tématu. 8. června snad eh, budeme vědět něco více od rady. Macron a Merkel chtějí chránit odvětví dopravy. A já si myslím, že toto je právě dobrá cesta, aby to mohli udělat. Chtěl bych trochu vyzvat radu, aby konečně udělala to, co neustále slibuje. V podstatě se ale nic eh, neděje, každý sedí eh, doma ve své zemi a já si myslím, že to není eh, správný evropský přístup. Tak to byla jenom taková vsuvka. A pokud jde o inteligentní tachografy, tam chceme mít také odpovídající úpravu pro eh, přeshraniční, pro přechod hranic. Eh, to by neměl být problém. Paní předsedkyně, zítra v poledne zveřejníme a společně s Meriou Kilonen a Ismailem Ertugem eh, kapitulu o provádění těchto tří eh, kusu legislativy. Eh, já bych chtěl poděkovat především těm dvěma, kteří tam sedí vedle vás, těmto členům sekretariátu. Děkujeme za to, že jste nám pomohli tento dokument vypracovat. Evropská rada, myslím, bude zírat, až uvidí, jakým způsobem chceme chránit eh, práva evropských řidičů. Nejde zde jenom o flexibilitu. Eh, to chce EPP eh, e především, ale jde zde také o sociální ochranu. To chce také GUE, SAD a samozřejmě také EPP. Um, Cílem by mělo být, aby eh, byly k dispozici odpovídající údaje díky inteligentním tachografům, aby eh, jednotlivé členské státy spolupracovaly při výměně údajů. My nechceme eh, vytvořit žádný obrovský ehm, nový systém. A myslím si, že by bylo dobré v tomto smyslu využívat existující systémy. Doufám, že se mi podařilo vám vysvětlit, jaká je současná situace vyjednávání. Jak to vypadá s tím zveřejněním? Ještě to nebylo zveřejněno? Ještě ne. A ještě se domluvíme na tom, kdy se bude hlasovat. Možná nám k tomu dnes ještě něco paní předsedkyně řekne. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur Wim van de Kamp. Děkujeme, pane zpravodaji. Toto je skutečně obrovské téma bohužel nedáme stínovým zpravodajům 15 či 20 minut jako eh, zpravodaji, budu muset být trošičku přísnější. Takže paní Demonte, prosím. Grazie, presidente. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve dovolte, abych poděkovala panu zpravodaji za odvedenou práci na kompromisních návrzích. Eh, díky jeho přístupu se nám povedlo reagovat i na sociální záležitosti, které nám leží na srdci. Dalším stěnovým zpravodajům a jejich spolupracovníkům bych ráda rovněž poděkovala za práci v posledních několika měsících. Jsem velice ráda, že se nám povedlo nalézt určité společné styčné body v našich diskuzích. Samozřejmě ale, že jsou zde ještě otevřené otázky, které nás čekají zítra, ale budeme mít další schůzku stínových zpravodajů, snad ty výsledky budou pozitivní. Pokud jde o kompromisní návrhy, já jsem pro to, aby se z toho vyjmulo nařízení Eh, pro, um, u tachografu pro ty automobily do 3,5 tony, pokud existuje eh, nějaká možnost daného státu aplikovat striktnější pravidla do 2,4 tuny. Zároveň eh, bych byla ráda, aby tento strop 2,4 tuny zůstal zachován pokud jde o přepravu mezi dvěma a více členskými státy. A pokud jde eh, o další formulace v této oblasti, eh, některé ještě bude muset Eh, eh, nějakým způsobem opětovně projednat, především pokud jde o dobu odpočinku. Víme, že toto jsou nesmírně citlivé oblasti. Právě proto eh, vidíme, že jsou zde různé postoje nejenom mezi politickými skupinami, ale i národními delegacemi. Pokud jde o dobu odpočinku, tak ta by měla být propojena i s nějakou kompenzací pokud jde o ztrátu nějakého eh, právě tohoto, eh, této doby odpočinku, ale zároveň, když tam hovoříme o tom, že se eh, řidič má vrátit domů, tak skutečně myslíme opravdu jeho bydliště, to znamená tam, kde žije se svou rodinou a ne, že budou někde prostě muset zůstat někde v centrále své společnosti. Dále je to ta doba, kterou bude potřebovat řidič na to, aby se vrátil domů a zároveň požadavky spojeny s vzdálenějšími eh, eh, regiony, když dochází například transport tu například trajektem a tak dále, tam potřebujeme trošku pružnější přístup. Pokud je o digitální záležitosti a zároveň inteligentní tachografie, tam potřebujeme co nejdříve tyto problémy vyřešit, musíme mít striktnější, jasnější specifikace k dispozici. I pokud jde o umístění těchto kamionů. Vím, že pokud je o lokalizaci, my víme, že je v současné době máme technologie, které umožňují tuto lokalizaci bez problému. Pokud jde o překročení hranice, tato data musí být zaznamenána v tachografu na prvním možném místě. A pokud jde o přepravu osob, Eh, zde samozřejmě jsou oblasti, které, toto je oblast, která má jiné požadavky, vyžaduje jinou interpretaci, jiný pružný přístup než eh, přepravu zboží. Možná byste měla být i nová ustanovení, která by platila různá pro tyto dva sektory, tyto dvě oblasti. Ráda bych poděkovala všem zpravodajům za spolupráci a doufám, že i v těch oblastech, které jsou zatím otevřené, dosáhneme dohody zítra. Pan Robert Zilama Děkuji eh, rovněž eh, panu zpravodaji za jeho eh, přístup a ostatním zpravodajům za to, že přistupuji k tomuto tématu jakožto ke společnému dosie u všech těchto tří témat. Na tom budeme samozřejmě všichni spolupracovat, ale neznamená to, že souhlasíme se všemi body. Za EKR pokud jde o minimální požadavky, pokud jde o denní a týdenní dobu odpočinku, rád bych řekl, že zde je téměř 500 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Dále eh, tam bylo několik hlavních bodů diskuz, v diskuzích, mm, několik bodů eh, s výjimkami. Jestli dovolíte, tak bych se věnoval pěti LCG. My jsme proti zavedení do rozsahu působnosti. Samozřejmě že občas do, dochází k tomu, aby obchá, že dochází k obcházení těchto pravidel, které se týkaly tachografů. Ovšem my musíme dávat pozor, aby to nemělo dopad na malé a střední podniky, například přeprava na krátkou vzdálenost, i když je to například přeshraniční přeprava mezi dvěma členskými státy. Dále je to ten návrat domů. My bychom rádi poděkovali Vimovi za to, že se snaží nalézt řešení v této definici. Nikdo vlastně neví, co to znamená, když evropští občané mají možnost volného pohybu. Zároveň pokud si člověk vybere podle, tak to si můžeme vybrat. Víte, například, já netvrdím, že to je jako sovětský svaz, ale my se my jsme tenkrát říkali, že my bydlíme v Sovětském svazu bez ohledu na ulici, bez ohledu na město, takže to můžeme říkat i nyní, jako kdykoliv v Evropské unii. Vy jste uvedl ten příklad bulharského řidiče. Ano, samozřejmě dobře. Z Bruselu teda my se uděláme legislativu, která e, umožní tomu, že jeho zaměstnavatel z umožní, aby se vrátil do Bulharska, ale řekněme, že možná má rodinu někde ve Španělsku nebo někde jinde. A když to vlastně bude znamenat pro toho zaměstnavatele v Kodani velké náklady, aby tento bulharský řidič se chtěl vrátit domů E, takže daj, mají další možnost, řekněme, budete nezaměstnaný, zůstanete e, ve vaší vesnici někde v Bulharsku a myslíte, že někomu bude záležet e, v Kodani nebo v Bruselu na tom, že tento člověk je nezaměstnaný v Bulharsku? Ne. My jako politici bychom se měli snažit o větší pružnost to znamená, že řidič by potom informoval zaměstnavatele, kde po těch čtyřech týdnech by chtěl strávit tu dobu odpočinku. Nejde. Eh, ano, protože vlastně co to znamená to eh, trvalé bydliště? A dále to, že nesmí zůstávat vlastně v kabině. Vy jste o tom, vy jste redukovali ten, tu uh, dobu odpočinku, která by neměla probíhat v kabině. Ovšem, vy zde máme i e, rozsudek Evropského soudního dvora v tomto ohledu, čili váš kompromis, nebo jak budete argumentovat s tím vzhledem e, na tento rozsudek, který vychází z jiného základu. A zároveň pokud jde o ty parkovací oblasti, eh, certifikace těchto oblastí, my víme, že v některých členských státech vlastně eh, to tvoří určitou konkurenci, které se chtějí vyhnout, eh, pokud jde o mm, tato vyhrazená parkoviště. Dále je to denní doba řízení dva týdny, 90 hodin, tak to máme v současné době. My bychom chtěli 4 týdny 108 a 180 hodin a inteligentní tachografy, to je poslední bod. My to chceme urychlit, ale často tyto nové tachografy mm, přichází příliš rychle a někteří eh, některé společnosti by je museli měnit příliš rychle dvakrát, co si myslím, že není dobré. Děkujeme. Paní Belbao má slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla um, omluvit kolegyni Gesine Meissner, která je stínovou zpravodajkou a kvůli různým důvodům eh, nemůže dnes vystoupit, ale dala mi k dispozici dokumenty. Pokud jde o lehké užitkové vozy, a jejich zahrnutí do eh, působnosti tohoto nařízení poukazuje na to, že je třeba být opatrní. Eh, jedná se o vozidla, která se používají v mezinárodní dopravě. Ehm, Vznikne zde eh, při využívání lehkých užitkových vozidel eh, v mezinárodní dopravě povinnost, aby tato vozidla měla eh, také inteligentní tachograf. A další otázka, jak je možné kontrolovat vozidla, zda přejíždějí či nepřejíždějí hranice. A další věc. A pokud jde o odpočinek v kabině, Odpočinek by měl probíhat na odpovídajících parkovacích eh, místech, nicméně infrastruktura nebude k dispozici ve chvíli, kdy eh, toto nařízení vstoupí v platnost. A tak eh, kolegyně navrhuje přechodné období během kterého bude možné odpočívat v kabině také během redukovaného týdenního odpočinku. Pokud je o inteligentní tachograf, podporuje dřívější datum zavedení inteligentního tachografu a také e, navrhuje odpovídající období na adaptaci souhlasí s tím, že je třeba být ambiciozní a tlačit na radu v tomto bodě. Zároveň ale je třeba mít realistický ehm, přístup. Je třeba podívat se na to, kdy bude k dispozici inteligentní tachograf ehm, ehm, Eh, nové úrovně. Pokud jde o autobusy a autokary, souhlasí se specifickými pravidly pro autobusy a autokary, které se zavádějí, protože řidiči autobusů eh, samozřejmě pracují za jiných podmínek než řidiči nákladních vozidel. Eh, zároveň um, a podporuje výjimku pro um, oblast stavebnictví a také pro poštovní služby. Takováto vozidla nejezdí většinou na velké vzdálenosti a nepotřebují nutně tachograf. Takže to byly připomínky ze strany Gezine Meissner. Mnohokrát děkuji, paní Belbao. Pan Kistelor. Um, Děkuji vám moc krát. No, já bych chtěl poděkovat panu Van de Kampovi a e, stínovým zpravodajům za jejich dosavadní práci na této zprávě která je naprosto zásadní. Chceme-li chránit sociální standardy řidičů z povolání. Je to také zásadní pro jejich bezpečnost a pro cestující a další uživatele silnic. Eh, jenom takovou krátkou vsuvku. Dnes v 6 hodin společně s panem eh, Andetnem a dalšími budeme eh, pořádat kulatý stůl o dobách odpočinku řidičů. V této budově 1C047 dnes v 6 hodin, takže prosím přijďte, budou tam zástupci odborů a budou tam také řidiči. Takže určitě to bude hezké, já se na to velmi těším. Naše schůze stínových zpravodajů se nesly ve velice živém duchu a kompromisní návrhy zatím ještě nejsou hotové. V tuto chvíli jsou zelení stále velmi proti navrhovaným změnám referenčního období ze dvou týdnů na čtyři týdny. Přesto, že máme radost, že maximální doba jízdy zůstává nezměněná. Nepovažujeme za rozumné očekávat od řidičů, že budou svou, svůj rozšířený týdenní odpočinek trávit tím, že budou spát v kabině svého vozu. A byli bychom rádi, kdyby zaměstnavatelé měli povinnost poskytovat adekvátní ubytování v hotelech nebo podobných zařízeních aby si řidiči odpočali pořádně, než se pustí znovu do práce. Vítáme eh, zvýšenou dostupnost zabezpečených parkovišť v Evropské unii a nemyslíme si, že by se tím nahrazovala potřeba řidičů trávit týdenní odpočinek eh, mimo kabinu vozu. Poměrně mě znepokojuje to zaměření na flexibilitu, eh, o kterém se tu často mluví. Domníváme se, že by to vedlo k destabilizaci pracovních podmínek řidičů na povrchu eh, více flexibility ohledně týdenních a měsíčních přestávek. Eh, se, eh, to vypadá, jako by řidiči měli více možností volby, ale musíme si dávat pozor. V praxi to neznamená jenom delší přestávky. Řidiči budou pod tlakem, aby přetahovali svůj vymezený čas jízdy nebo podobně a to v zájmu eh, svého zaměstnavatele, čímž budou ohrožovat bezpečnost svou i eh, ostatních uživatelů silnic. A dále jsme rádi, že lehká užitková vozidla a dodávky od 2,4 tuny budou zahrnuty do rozsahu působnosti této legislativy. Ale bychom, byli bychom rádi, kdyby se snížil počet výjimek Zazněl tady argument, že řidiči autobusů by eh, neměli z povahy své práce Eh, být odpovědní za eh, standardy, nicméně eh, oni mají odpovědnost za zhruba 53 lidí ve svém autobusu a já osobně bych rád, kdyby mě vezl někdo, kdo není vyřízený, unavený, protože únava řidičů je jednou z hlavních příčin dopravních nehod. Takže není přehnané tvrdit, že dopady této legislativy budou doslova otázkou života a smrti. Zatím jsme trošku zklamaní tím, jak se ubírají vyjednávání, jakým směrem, ale pořád ještě chováme naději a těšíme se na zítřejší schůzi stínových zpravodajů, kde se bez pochyby ještě jednou pokusíme o nějaké vylepšení. Děkuji, paní Kilenen, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, dámy a pánové, vážení hosté, nejprve bych chtěla poděkovat panu Van de Kampovi za velice otevřený dialog, který se odehrával mezi stínovými zpravodaji. A děkuji také stínovým zpravodajům. Naše schůze byly velice kreativní. Identifikovali jsme většinu problémů a také většinu řešení. Pro nás je hlavní zlepšit podmínky pro řidiče, aby měli bezpečná místa k odpočinku a aby měli možnost se dostávat domů nebo někam jinam, pokud nepovažují domov za nejlepší místo na světě. Kromě toho proběhly velice kvalitní diskuze o bezpečnosti v dopravě. To je také velice důležitá problematika. A o tom, jak inteligentně vymáhat legislativu, a to za co nejnižší administrativní zátěže systému, ale také z pohledu řidiče. Když si vezmete, co dnes musí řidiči vozit za papíry v autě, tak eh, něco podobného by už nemělo být nutné v budoucnu. Lehká užitková vozidla jsou velkou otázkou a já si myslím, že jsme dnes blíže řešení než kdy dřív. A pokud jde o nekomerční přepravu, a o případy, kdy řidičova hlavní činnost není řízení, ale něco jiného, tak to vím velice dobře ví, že jsme se snažili prosazovat to, co navrhuje výbor EMPL, a sice, aby nařízení o době jízdy obsahovalo i velká užitková vozidla využívaná pro přepravu zboží, kromě případů, kdy vozidlo je používáno pro vlastní potřebu společnosti nebo řidiče, nebo e, kromě případů, kdy řízení není hlavní činností osoby, která vozidlo řídí. Vím, že Evropský parlament velice rád stanovuje různé časové lhůty ve svých dokumentech. Tady máme časový limit 12 hodin. v, v nařízení o době řízení a době odpočinku. A já musím říci, že podle, podle této definice já jsem profesionální řidič, protože já taky najezdím 12 hodin týdně, protože ve Finsku je všude daleko. Takže je potřeba pamatovat na to, že jsou v Evropě i periferní země, eh, které mají úplně jiné podmínky než v jiných zemích, kde jsou vzdálenosti krátké. Pokud jde o návrat do místa bydliště, tak víme, budeme pokračovat ve vyjednáváních. Někteří lidé preferují čtyři týdny, někdo tři týdny, někdo dva týdny. A pokud jde o inteligentní tachografii, tak eh, podle mého názoru je to důležité i pro autobusy a parlament by měl razit myšlenku, že přepravci by měli vytvořit nové typy tachografů, kromě těch starých, které vyhovují starým obchodním modelům. A přeji hodně zdaru eh, komisi a prosím je, aby urychlili inteligentní tachografy, protože člověk už se dostal i na měsíc. A přitom tvrdíme, že nemáme na uh, inteligentní tachografy, to je naprosté šílenství. Tak já už radši skončím, než mě paní předsedkyně zabije. Děkuji moc krát. Paní Arno, ty máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je třeba uh, uznat, že pan van de Kamp odvedl uh, hodně práce na kompromisech. Jsou to pozměňovací návrhy, které chtějí omezit dobu jízdy a uh, které chtějí předpisy nebezpečně oslabit. Nicméně myslím si, že hlavní problémy vyřešené nejsou. Je velmi těžké ne-li nemožné eh, docházet ke kompromisům vzhledem k tomu, jak odlišné jsou názory jednotlivých politických frakcí na různá sociální a ekonomická témata. Takže samozřejmě ekonomické a ze sociálního hlediska jsou některé věci velice těžce realizovatelné. Ovšem je mi líto, že nejdeme v kompromisech spíše tou cestou větší ochrany práv řidičů. Proto bych se ráda zeptala některý z vás, kteří v podstatě nechtějí pokročit v této oblasti, pokud jde o omezení té doby řízení. Já samozřejmě chápu, že to podnikům přináší obrovské konkurenční výhody a nechtějí se toho vzdát. Ovšem ráda bych se vás zeptala, zda by byste opravdu vykonávali toto povolání za těchto podmínek? Chtěli byste, aby vaše děti například se staly řidiči právě za těchto pracovních podmínek, kde skutečně například by se vám vrátili domů jednou za měsíc, za to už nehovořím ani o tom, kolik budou vydělávat. Ráda bych vám skutečně položila tuto otázku a pokud odpověď z vaší strany bude negativní a i přesto si nepřejete žádné změny, tak to znamená, že nesledujete obecný zájem, ale pouze své vlastní konkrétní zájmy. Děkuji. Děkujeme paní Arnač, pan Bar za výbor EMPL. Vy jste zpravodajem za EMPL, takže máte slovo. Děkuji. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Hned na začátku bych chtěl poděkovat, že mám eh, možnost zde představit naše stanovisko. My v některých oblastech máme překrývající se kompetence. Velice dobře jsme spolupracovali s panem Van de Kampem i dalšími zpravodaji. A oni celou řadu věcí z našeho stanoviska zohlednili. Chtěl bych se soustředit na dva, tři body. My jsme proti další flexibilitě, protože se domníváme, že současná pravidla by měla zůstat v platnosti. Problém zde není v pravidlech, ale v tom, že neexistují odpovídající kontroly a přiměřené sankce. Další bod. Zahrnutí lehkých užitkových vozidel pod 3,5 tuny, to, že by měly být zahrnuté do oblasti působnosti nařízení. A cílem by mělo být eh, zlepšit bezpečnost na silnicích a eh, zlepšit také pracovní ehm, podmínky řidičů. A třetí bod, eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora a bylo potvrzeno, to znamená, že je zakázáno, aby řidiči trávili týdenní dobu odpočinku v kabinách. A my se domníváme, že by řidiči také se měli mít možnost vrátit po třech týdnech do svého domova a nebo případně strávit eh, svůj měsíční odpočinek eh, na místě své volby. Pokud jde o inteligentní tachograf, kolegové se vyslovili proto, že Ehm, by to datum mělo být eh, posunuto, tak aby inteligentní tachografy byly zavedeny co nejdříve. Eh, my ehm, nechápeme, proč by eh, ta přechodná doba měla být tak dlouhá. Děkujeme a nyní už budou k dispozici pouze dvě minuty pro každého. Pro vaše vystoupení doufám, že budete respektovat tento čas. Pan Korma slovo jako první. Ja, vielen Dank, Wim. Mnohokrát děkuji, Vime, eh, za vynikající návrhy kompromisu. Pro mě eh, jsou důležité výjimky. Myslím si, eh, že bychom nyní měli využít možnost a zjednodušit život malým a středním podnikům. V, souča- v současné době je byrokratická zátěž pro ně příliš vysoká. Nejsou eh, v podstatě cílovou, ale skupinou eh, tohoto nařízení. Já Ehm, se domnívám, že eh, ta hranice váhy vozidel může být snížena na 2,4 tuny. Nicméně myslím si, že malé a střední podniky by mohly profitovat ehm, z výjimky. Proto jsem eh, navrhla, aby eh, v na vzdálenost 100 kilometrů, ehm, na vzdálenost 100 kilometrů, tedy přibližně jedna hodina jízdy, byla Eh, prodloužená na 150 kilometrů. Jedná se o eh, transporty na malé vzdálenosti. Například mi přijde těžké, že bychom eh, měli vysvětlovat například nějakému zahrodníkovi, který má lehké užitkové vozidlo, které váží 2,4 tuny, že si musí pořídit digitální tachograf pro to, aby převezl někam 50 kilometrů nebo 100 kilometrů strom. Eh, já si myslím, eh, že zde bychom eh, měli vytvořit výjimky pro malé a střední podniky, které převážejí zboží na menší vzdálenosti. Já si myslím, že bychom měli rozšířit výjimky například na 150 kilometrů nebo při velmi dobré infrastruktuře až na 200 kilometrů. Děkuji. Děkujeme, pane Kore. Pan Rike má slovo. Dvě minuty, prosím. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Nejprve dvě věci, které mě uspokojily, to znamená to, že LCV zde budeme mít zahrnuto. Já jsem to nějak nechápal, pokud jde o ty výjimky, ty tachografy, například když mm, jezdíte na nějaké krátké vzdálenosti, najednou byste museli mít tento tachograf, čili já skutečně nevím, proč bychom se měli mít nějaké výjimky tematického charakteru nebo kilometráže. Druhá věc. Inteligentní tachografy. Všichni tvrdí, že v podstatě, když to nebudeme kontrolovat, tak to nemá žádný smysl. Čili ano, dobře, že to zde budeme mít k dispozici, specifikovat to, to si myslím, že je dobré a mít nějaký konkrétní datum, například 2020, to podporuji. Ovšem je zde věc, která mě zneklidňuje, a to je, že to má především takový sociální charakter, toto nařízení obecně řečeno. My ale samozřejmě očekáme, že to přinese nějaký pokrok. A já, když se podívám Vidíme, že jsme navýšili dobu řízení, pokud jde o dobu odpočinku v kabině, tak ta byla dovolená i bez ohledu na e, rozsudek Evropského soudního dvora, čili to je opravdu takové podivné. A další záležitost. Ano, že můžeme například, e, pokud jde o ten návrat domů, ano, můžeme mít eh, šof, eh, řidiče, kteří budou mít, řekněme, například rodinu ve Španělsku a tak dále, například eh, já nevím, můžu pracovat někde v jiném regionu a mít Eh, rodinu v jiném místě a dále je to ten speciální režim pro autobusy a tak dále. Čili v některých věcech mě to opravdu velice překvapilo, že v sociální oblasti vlastně dochází k určité regresi. Já samozřejmě chápu, že zde musíme mít určitou pružnost, ale zároveň to znamená, že ten výsledek je horší, než tomu bylo v minulosti. Hmm, tak pokud byste skutečně, ano, takzvaný big tak to je problém kterému bude muset ještě věnovat pozornost. Eh, pan Luka, paní Lukaševská má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych úplně na počátku ráda řekla, že musíme specifikovat definici kompromisního návrhu, protože já mám pocit, že je to takový individuální přístup, protože kompromis by mělo být určité stanovisko, které přijímá každá vyjednávající strana a která e, znamená určité zájmy nebo splňuje zájmy všech zúčastněných stran. Pokud je to pouze vnucení jedné nebo několika stran, tak nesmíme již nadále mluvit o kompromisním návrhu. To bych ráda zdůraznila. Pokud jde o téma pana Kampa, jsem velice ráda, že kolega byl otevřen různým návrhům, že byl ochoten naslouchat problémům z různých oblastí, protože my všichni, kteří se zabýváme tímto tématem, víme, že neexistují certifikovaná parkoviště, že je jich nedostatek v Evropě. Dále potřebujeme místo, kde bychom mohli vystavět takové parkingy. Na to potřebujeme čas i peníze. Proto jsem ráda, že kolega Eh, předpokládá možnost odpočinku nejenom v hotelech. Sám měl možnost navštívit tyto kabiny řidiče a vidět, že často jsou lépe přizpůsobeny než hotel pro více osob, čili odpovídající místo často může být právě touto kabinou řidiče, což si myslím, že je v souladu s tím, co požadují firmy a řidiči. Pokud jde o tachografii, chci se zeptat komise, zda máme k dispozici již takové inteligentní tachografy, které by byly schopny řešit všechny problémy spojené s dopravou, s kabotáží, s vysílanými pracovníky. Ráda bych se zeptala, které firmy a ve kterých zemích eh, vyrábí takové inteligentní tachografie, aby skutečně od roku 2020 eh, byly nová vozidla vybavená těmito tachografy, protože jak si není jasné, víme, zda od roku 2020 už budete chtít takové inteligentní tachografy mít pouze v nových automobilech eh, těžkých nebo i do lehkých a jiných, například těch do 3,5 tuny. Nesmíme zapomínat na malé a střední podniky, dámy a pánové. Pro malé a střední podniky tisíc eur znamená velký náklad. Tolik stojí víceméně instalace moderního tafografu kolega před chviličkou řekl zrovna to, že nechápe, proč by v takovém malém podniku měli nést tyto obrovské náklady, čili ty výjimky si myslím, že by byly zásadní s ohledem na tyto drobné podnikatele. Děkujeme, říká paní předsedající, prosím, abyste respektovala, eh, respektovali svůj vyhrazený čas po dvou minutách, to budu muset opravdu utnout. Pan kolega Deli má slovo na dvě minuty. Děkuji, já bych chtěl poděkovat kanceláři pana van de Kampa, chtěl bych ji pochválit, protože opravdu zachází s každým velice otevřeně a transparentně. A to je přístup, který se mi velice líbí. Chtěl bych ještě zdůraznit dva body proč souhlasíme s, tou čtyřtýdenní, s tím co čtyřtýdenní dobou. V takovém případě ale musíme i e, dobu jízdy navýšit na 4 týdny, 180 hodin. Zkrátka, aby doba jízdy a doba odpočinku byly kompatibilní. A e, za druhé, e, to už bylo zmíněno, parkoviště a přechodné období, protože při současném nedostatku parkovišť, zejména zabezpečených parkovišť, musíme dát národním zákonodárcům a příslušným orgánům, přepravcům, provozovatelům parkovišť, investorům, stavitelům a dalším čas eh, se přizpůsobit požadavkům. Problém je, že už teď jsou eh, v platnosti národní ustanovení, která trestají řidiče, kteří přespávají v kabinách, přestože infrastruktura chybí. To je podle mého názoru velice zlovolné a cynické, protože předpisy není možné splňovat. Včera jsem dostal stížnost stížnost od dvou, od, od dvou rumunských řidičů, eh, kteří dostali pokutu ve Francii a v Belgii za to, že nespali v hotelu. Přestože nespali v kabině, ale nebyl to hotel eh, tady nejde jenom o vnitřní trh a o svobodu poskytovat služby. Tady jde také o základní evropské právo na právní jistotu, na právní předpisy, které jsou jasné a splnitelné. Takže já bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych apeloval na komisi, aby využila svých kompetencí a poskytla právní ochranu evropským společnostem a řidičům proti těmto opatřením. A konečně už jsem říkal mockrát, že potřebujeme realistické, životaschopné a udržitelné řešení a opravdu doufám, že se ho někdy dočkáme. Doufejme, že 4. června. Děkuji.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 ano, jde o trvale udržitelné um, řešení. Jde nám ale především také o zlepšení pracovních podmínek eh, řidičů, jde také o zlepšení bezpečnosti na silničích a chceme také spravedlivou konkurenci eh, mezi eh, společnostmi v různých členských státech. Na tom se shodneme. A, s ohledem na to musíme um, naplnit legislativu. Uh, Samozřejmě jde nám o pracovní podmínky řidičů, aby se jejich pracovní podmínky zlepšily a v důsledku toho, aby bylo bezpečněji na silnicích. Pokud hovoříme o inteligentních tachografech, tak mě Překvapuje to, že některým připadá, že by inteligentní tachografy eh, měly být tak eh, těžké na zavedení. Já si myslím, že na využívání technických tachografů není eh, potřeba až tolik technického know-how. Samozřejmě jsou potřeba kontroly, ale jak můžete kontrolovat efektivně, když nemáte inteligentní tachograf. A další věc, odpočinek v kabinách. Já si myslím, že delší op odpočinek by řidiči neměli trávit eh, v kabinách. Eh, to nechceme, nechceme, aby řidiči byli eh, nomádi. A pokud chceme zlepšit podmínky pro řidiče, musíme zajistit, aby měli možnost odpočinout si za co nejlepších podmínek a musí mít odpovídající eh, možnost eh, odpočinout si na místě, eh, kde jsou také odpovídající hygienická zařízení. Pokud chceme mít v ohnisku naší pozornosti řidiče, potom se musíme snažit vytvořit pro ně dobré pracovní podmínky a nalézt v tomto směru kompromisy. Pan Konbašev má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve mám otázku. O kterých kompromisních návrzích se dnes bavíme? Protože pokud to chápu správně, tak se bavíme o kompromisech, o kterých se bude hlasovat zítra dopoledne. Já jsem ty kompromisy nedostal a pro mě je inovace diskutovat o něčem, co jsem neobdržel. Někteří kolegové říkají čtyři týdny, někteří říkají dva týdny. Já bych mohl navrhnout třeba 16 týdnů. Když diskutujeme o kompromisech, tak proč ty kompromisy nejsou dostupné poslancům výboru, aby o nich mohli pořádně debatovat? Chtěl bych poděkovat eh, panu Van de Kampovi a eh, gratuluji mu k dobrému pocitu. Eh, nicméně pocity v mé zemi vypadají trochu jinak. Zítra paní Merklová a pan Macron navštíví Sofii a budou na vlastní oči svědky obrovské demonstrace. Protestní demonstrace řidičů kamionů. Eh, také eh, já, vám, já jsem rád, že eh, máte takovou péči o rodiny řidičů kamionů. To je jinak starost spíše církví a, a podobně, ale možná byste se mohli podívat do Bulharska, protože tam najdete podporu mnohých rodin, opravdu. Takže proč nepožadovat, aby řidiči byli doma do určité hodiny například? Chtěl bych se také zeptat zpravodajů, když eh, zmiňují, že jejich politické frakci, eh, nebo kdy, když, když hovoří, byl bych rád, kdyby řekli, zda hovoří jménem politické frakce nebo svého členského státu. Děkuji. A než dáme slovo panu Ertugovi, máme zde pozvané hosty z Institutu Roberta Schumana, bylo mi řečeno, že jsou mezi námi mu... Všechny vás mezi námi vítáme v našem výboru pro dopravu Evropského parlamentu. Vítáme vás a zatleskáme. A pokračujeme v naší akci k tomuto balíčku mobility. Posledním je pan Ertuk. Dvě minuty. Mnohokrát děkuji. A velice srdečně děkuji také kolegovi Fandekampovi za jeho návrh. Ano, je to skutečně těžké a protože ty tři zprávy souvisí a my každý máme různé zájmy. Máme Evropskou unii, která se, stá, se stává ze zemí, a které jsou a v centru a které jsou v periferii. A to samozřejmě jde ruku v ruce s určitými problémy, když chceme mít i jednotná pravidla. A pan eh, Krumbašev eh, samozřejmě správně eh, řekl, že se o tom neustále hovoří a že Ehm, člověk nakonec přesně neví, koho eh, zastupuje, za koho mluví, jestli mluví sám za sebe, nebo za členský stát, nebo za svoji politickou skupinu. Já si myslím, že skutečně v eh, celé řadě případů není možné zjistit, za koho člověk eh, vlastně mluví. Ehm, my uvnitř sociálně demokratické frakce máme většinu která eh, říká, že eh, týdenní odpočinek by řidiči neměli trávit v kabině, to je jasné, a také se shodneme na tom, že řidiči eh, po určitém počtu týdnů musí mít možnost vrátit se do své země tak, aby svůj odpočinek trávili ve svém sociálním prostředí. Po kolika týdnech to bude, jestli po třech nebo čtyřech, to je samozřejmě předmět politické diskuze. V mé eh, politické skupině jsou návrhy od dvou týdnů až po, já nevím, osm týdnů, ale fakt je, že většina eh, sociálně demokratické frakce um, ale chce dvě, dva až tři týdny. Já osobně se domnívám, že když eh, řídím od pondělí do čtvrtka, poté mám zkrácený odpočinek a poté opět jedu od pondělí eh, do eh, pátku, kumuluje se týdenní odpočinek a také odpočinek z předchozího týdne a to by pak řidič měl trávit doma. A určitě nikdo z nás ehm, ehm, zbytečně tady nezůstává ehm, celý víkend, všichni spěcháme domů. Proč by to mělo být eh, u řidičů eh, kamionů jinak? Když řidiči eh, řídí šest dnů, potom jeden den odpočívají a poté dalších pět, týdnů, pět dnů řídí, potom musí mít odpovídající odpočinek. Když podstatě eh, řídí 11 dní v kuse a jsou mimo, potom musí mít odpovídající odpočinek doma. Samozřejmě někteří říkají, že v periferních oblastech je to problematické. Ale já si myslím, že bychom měli mít odpovídající eh, právní rámec. Naše politická skupina se na tom shodne. A poslední věta, omlouvám se, že jsem trochu přetáhl, už jenom poslední věta. Pokud jde o eh, hlasování eh, v Empl, Všichni jsme viděli, jak to tam vypadalo. Eh, je to postoj, který je velice blízko odborovým svazům a já si myslím, že bychom to měli v každém případě zohledňovat. Pokračujeme v rozpravě. Pane zpravodaji, já vám dám slovo za chviličku. Nejprve poprosíme pana Ležova za Evropskou komisi, především k tomu prvnímu dobu, eh, bodu, to znamená doba odpočinku. Děkuji, děkuji za slovo. Paní předsedající, nejprve dovolte, abych poděkoval za práci, kterou odvedl pan zpravodaj, pan van de Kamp. Na jedné straně můžeme říci, že je to ambiciózní zpráva, která se týká zlepšení uh, vymáhání evropské legislativy a lepšího využívání digitalizace, to vítáme. Zároveň víme, že pan Spravoda je velice rozumný a návrhy, které předložil, jsou proporční, dosažitelné, proveditelné. To je dobře, nechceme zde mít další náklady eh, v oblasti národní zprávy, která by která bude muset věnovat další prostředky k vylepšení eh, prosazování. Čili to si myslím, že je skutečně dobré a je to rozumné řešení, rozumné návrhy. Tři body. Nejprve parking, kterým hovoříte, vyhrazené parkovací oblasti, dále kontrola a um, využívání tachografu. U parkingu to je bod, který chybí v našem návrhu, ale na radě probíhá podobná diskuze. Asi víte, že některé členské státy přijaly národní eh, pravidla, které se týkají například Francie, Německa, Belgie a Nizozemí. Tam jsou určité výjimky, pokud jde o dobu odpočinku, ovšem nedošlo tam k zlepšení Eh, samotných pracovních podmínek těchto řidičů. My musíme najít nějaké řešení, které by znamenalo eh, sice vyhrazená parkoviště, ale bezpečné eh, zóny a tak dále. Čili to je zajímavý bod, který ze strany pana Van de Kampa vy tam hovoříte, že to ty týdenní doby odpočinku nemůžou probíhat v kabině, pokud to není na tom bezpečném a komfortním parkovišti. Jediná věc, které nesouhlasíme, a o tom jsme se již zmínili, pan zpravodaj zde hovoří o tom, že doba odpočinku v kabině by měla být zakázána i pro ty redukované doby odpočinku. To jsou další omezení ve srovnání se stávající legislativou. Řidič má v současné době možnost v tom redukovaném uh, Eh, čase odpočinku pobývat a my si myslím, že by to tak mělo zůstat dále. Jsou to databáze, které by měly zlepšit kontrolu legislativy EU. Vývoj v této oblasti by měl pomoci těch zacílených jim kontrolám. My jsme s paní Kilonen i s vámi vedli velice konstruktivní, i s panem Ertugem, eh, jednání a rád bych vám řekl, že se budeme snažit maximálně využívat stávající nástroje. Máme systémy databázové, které by nám mohly umožnit eh, zlepšit eh, tyto výsledky bez dodatečných nákladů na národní státy. Poslední bod. Tachografy. Pozměňovací návrhy podporují podporuje mnoho poslanců, pokud jde o sociální práva a tachografy pro vozidla LCV. Návrh komise se snažil o postupné zavádění, například přístup eh, k těmto eh, datům, které se týkají LCV. To je návrh Evropské komise a na tom trváme. Dále pokud jde o zpětné instalování, těchto zařízení. V roce 2018 se nezdá být úplně běžné, že by tyto automobily neměly analogové tachografie k dispozici. My jsme přišli s takovou studií, kde navrhujeme to, ten termín pro uh, implementaci těchto tachografů. Pro nás by takovým datem měl být rok 2026. A úplně na závěr otázka inteligentních tachografů asi nevyřeší úplně všechny problémy, ale rozhodně zlepší vymáhání tím, že budeme schopni přesněji identifikovat lo, eh, lokalitu, eh, lokalizovat eh, tyto automobily, tyto vozidla. Od poloviny roku 2019 bychom je měli mít k dispozici, tyto tachografy. Eh, Sonrich a Continental už na tom pracují. Čili toto je všechno eh, ze strany Evropské komise k těmto třem tématům. Děkujeme, pane Lieži. Pane Liežo, vy jste se zmínil o tom, že to má být bezpečný a komfortní parking. Co to znamená? Co to vlastně znamená? hotel, motel, místo, kde můžete přespat. Co to znamená? E, to já tomu vůbec nerozumím. Co to vlastně neznamená nic. Či, ano, skutečně, když e, tomu tak říkáme, tak bychom skutečně to měli pojmenovat pravými slovy. Co to znamená bezpečný parking nebo komfortní parking? Pane zpravodaji, vy máte odpověď, tak prosím. Een geweldige middag vindt. Uh, en mijn modellen die worden alleen maar beter. Ik bedoel, ik heb uh, Peter Paní předsedkyně, já musím říct, že toto je skutečně vynikající odpoledne. Eh, návrhy jsou stále lepší a lepší. A pan Kumbačev chce, aby um, Eh, řidiči byli mimo domov eh, šest eh, týdnů, poté více nalevo je to, jsou to čtyři týdny a pan Ertuk chce dva týdny. A já jsem někde uprostřed, já musím nalézt kompromis. Myslím si, že to všechno bude tady mezi těmi třemi a čtyřmi týdny. Ale teď zábava stranou. Můžeme tady hovořit do nekonečna můžeme eh, také Evropský parlament eh, zesměšnit a nebo se pokusíme nalézt nějaký rozumný kompromis. O tom můžete rozhodnout vy. Můj návrh je jasný. Zítra eh, to probereme ještě se stínovými zpravodaji a poté předložím konečné kompromisy. Je mi líto, že každý zde v této místnosti to chápe, jen pan Kumbačev to nechápe. A padla zde celá řada různých návrhů. Ještě neexistují oficiální kompromisy. Ale um, já si myslím, že by nebylo dobré, abychom zde ještě předtím, než budou definitivně dohodnuty kompromisy, spekulovali o tom, jak budou vypadat. Kdo ale nechápe to, že musíme dosáhnout kompromisu, eh, ten zkrátka eh, nemůže eh, mít úspěšnou spolupráci. Co znamená domů. Domů znamená domů. Když chcete do Taragony k Milence, a potom nejedete domů, jedete do Taragony k Milence. A Eh, vaše firma vám tento výlet eh, nezaplatí. Eh, vaše firma vám zaplatí cestu do Sofie, protože tam bydlíte, tam je doma. Pokud se domluvíte se zaměstnavatelem, že nechcete jezdit domů, ale ke své přítelkyni do Taragony, potom si to můžete se zaměstnavatelem domluvit. Ale co je doma, to je Eh, jasné. Všichni mají nějaký domov. Nutně to nemusí být eh, potvrzeno nějakou, eh, nějakým katolickým sňatkem. Ale prosím zpět k diskuzi. Já si myslím, že v tomto musí být jasno, jinak to nikdo nepochopí. Chápu, ale že se vám to asi úplně nelíbí. Paní předsedkyně, odpočinek v kabině. Musíme vycházet z toho, že e, tento víkend dlouhý 45 hodin, aby neměl být tráven v kabině. E, s Existuje také zkrácený odpočinek eh, dvakrát 24 hodin na dvou různých, eh, během dvou různých víkendů a poté se ten zbytek odpočinku může eh, vzít ehm, doma, když je řidič ehm, ve svém domově. Já v tomto souhlasím eh, s rakouským kolegou z SAD. Eh, pokud jde o inteligentní tachografy, eh, jde zde akorát o vůli tyto tachografy zavést. My tady máme všichni tablety, iPady a je v takové společnosti problém zavést inteligentní tachograf. Já si myslím, že zde zkrátka um, Eh, že tady zkrátka není dostatek vůle. Nejde o to, že by tachografy byly až tak drahé, stojí třeba 180 eur, to není eh, do kamionu až tak velká investice. Eh, nevím, kdo z vás spal v kamionu, já jsem spal v kamionu. Mm Myslím si, že je to rozhodně lepší, než eh, když spíte na pokoji se čtyřmi dalšími lidmi, kteří vstávají velmi brzo ráno, protože eh, jedou dále kamionem. Eh, takže já si myslím, že odpočinek v kamionu je přijatelný pro zkrácený víkendový odpočinek. A dále um, vyhrazená parkoviště. Um, pokud eh, budeme mít eh, jasná ustanovení v nařízení, potom nás trh bude následovat. Ale ve chvíli, eh, kdy francouzská vláda nechce mít žádné řidiče z ostatních zemí, potom mm, to myslím dobře neklapne s těmi vyhrazenými parkovišťmi, ale myslím si, že to by od francouzské vlády nebylo férové. I e, francouzští e, řidiči potřebují odpovídající vyhrazená parkoviště. Děkuji. Ale neodpověděl jste na mou otázku, pane kolego, protože ten bezpečný a komfortní, pohodlný e, parking, vy jste se zmínil o hotelu, takže hotel, hotel to bude. No ale dobře, takže tak to znamená, že to teda bude hotel, tečka. Jistě o tom můžeme ještě společně diskutovat, nebudeme to otvírat nyní a dostáváme se tím ke druhé rozpravě. A to je směrnice, která se týká vysílání řidičů. Ráda bych vám připomněla, že pokud jde o zprávu pana De Campa 4. 6. Eh, a v 16.00 budeme hlasovat k této zprávě. A nyní to bude zpráva paní Kilonen, která má okamžitě slovo. Thank you, Madam Chair. A děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, Pokud je o hotely versus kabiny, kde je lepší postel, já myslím, že záleží na tom, jestli je to nový nebo eh, starý kamion. Když je to nový kamion, eh, je to, myslím, lepší než hotel. Já jsem to zkoušela, to mi můžete věřit. Ale není kles specialis, vysílání pracovníků. Jde o to, aby existovalo jednotné kontaktní místo pro dokumenty, aby existovalo inteligentní prosazování, inteligentní tachografy, je to propojeno s kabotáží. Jsou tam také myšlenky týkající se eh, důvěry a řetězce odpovědnosti v dopravě ale to jsou stále ještě ty méně eh, důležité aspekty. Vysílání řidičů je naprosto zásadní otázka. Týká se to mezinárodní dopravy. Jaký je eh, ten skutečný problém, který se zde snažíme vyřešit? Jaká je, jaký je ten základní problém, a který musíme mít eh, na paměti a který je blízký našim srdcím? Jde o to, že musíme ukončit zneužívání řidičů vykořišťování řidičů. Musíme ukončit to, že řidiči nemají šanci se vracet domů dostatečně často. Eh, musíme zabránit tomu, aby eh, se tito lidé stávali kočovníky, kteří nemají nikde žádné kořeny. Nesmíme jim bránit v tom, aby se vraceli domů. Eh, Přinejmenším já to takto chápu. To je podle mého názoru ten největší problém. Zároveň se snažíme vytvořit zdravější konkurenci v celém silničním odvětví. Jsou lidé, kteří jsou spokojeni se současnou legislativou, ale zeptejte se sami sebe na následující otázku. Skutečně Eh, nám tato legislativa přinesla štěstí? Nikoli. A to je důvod, proč zde dnes hovoříme a zabýváme se vysíláním řidičů. Víme, že výbor EMPL pro tento velice mobilní sektor navrhuje, že všechno je vysílání od dne číslo jedna. To znamená, že kdykoliv se překročí hranice, dochází k vysílání pracovníků. Eh, chápeme ale skutečně, co to znamená? Skutečně to chceme? Eh, víme skutečně, co zde děláme? Nebo co se stane, když tento návrh bude schválen? Bylo mi řečeno, že eh, o tom nemusíme přemýšlet, že v podstatě všechno, co musíme udělat, je regulovat, že to je naše práce a že eh, lidé v reálném světě eh, se přizpůsobí tomu, co děláme. No, v ideálním světě možná, ale v praxi nikoli. Pokud by tomu tak bylo, potom se můžeme zeptat, proč eh, v tuto chvíli je tolik případů u Evropského soudního dvora. Takže soustřeďme se na ten nejzásadnější problém. Nejzásadnější problém, podle mého názoru, není eh, na straně řidičů a společností, které převážejí zboží z jedné zemi eh, do druhé, anebo eh, provádějí kabotáž, aby auta nejezdila prázdná. Většina z nich se totiž vrací domů. Cesta může trvat týden nebo déle, ale vrací se domů. Nakonec se vrátí domů. Problém, jak jsem řekla, spočívá ve společnostech, které zneužívají řidiče tím, že je vysílají na cestu a neumožňují jim, aby se vraceli domů. Dělají to proto, aby vydělali více peněz. A tímto způsobem a, zhoršují situaci v celém odvětví. Zdá se, že my jako zákonodárci eh, chceme jednoduché řešení. A zdá se, že eh, nyní směřujeme eh, k tomu, že zničíme celou legislativu nebo překopeme celou legislativu, protože je v tom koši se zdravými jablky jedno zkažené jablko. Podle legislativy, na které pracujeme, ten, kdo poruší pravidla, aby měl být eh, potrestán. Jak to eh, ale dokážu? A potřebuji důkaz, jak, jaký bude trest. A je potřeba, aby zde byl trest. Jak budu prosazovat legislativu a jak budu dohlížet na prosazování legislativy. A co řidiči a jejich zaměstnavatelé a orgány prosazující legislativu, jak mohou legislativu prosazovat v každodenním životě. To jsou věci, na kterými jsem se hodně zamýšlela. Přemýšlela jsem také nad tím, jestli chceme skutečně nebo jakým způsobem chceme upravovat e, cestu řidičů, kteří například odvezou lyžaře do Německa a pak zpět, jsou to vyslaní pracovníci, a nebo e, řidiči z Itálie, e, který, kteří převážejí parmskou šunku do Francie a poté cestou zpátky jedou přes Českou republiku zpět do Itálie. Ehm, proto, aby nejeli s prázdným nákladním vozidlem. jedná se o vysílání pracovníků. Skutečně bychom zde měli aplikovat eh, pravidla pro vysílání pracovníků. Souvisí s tím skutečně hodně byrokracie. Zde nepracujeme jenom na kusu legislativy. Eh, když se podíváme, jaký dopad to může mít na každodenní život, je to skutečně velká věc. Nemělo by větší smysl aby se vysílání pracovníků eh, vztahovalo pouze na případy, kdy je řidič vyslán do jiné země a pracuje v jiné zemi několik měsíců bez možnosti vrátit se domů? V každém případě pravidla pro vysílání pracovníků sama o sobě nejsou řešením pro tyto problémy. Aby se zlepšila situace v tomto odvětví a abychom chránili řidiče, potřebujeme také legislativu Eh, v oblasti kabotáže, v oblasti společností eh, ve formě poštovní schránky, eh, v oblasti doby řízení a doby odpočinku a tak dále. Je potřeba vnímat věci v širokém kontextu a nedívat se jenom takovou úzkou klíčovou dírkou. Musíme spolupracovat, abychom ukončili tu tendenci chamtivosti. Trochu chamtivosti máme každý v sobě, ale dochází k tomu eh, v důsledku naší chamtivosti, že ehm, za dopravu se platí tak málo, že lidé, jako jsou řidiči, nedostávají odpovídající plat a jejich práva nejsou dostatečně respektována. A nyní se dostáváme eh, k té eh, největší otázce, kterou si musíme my jako eh, poslanci ehm, položit. Ehm, občané si nás zvolili, vložili v nás důvěru. A my se musíme zeptat, půjdeme tou jednoduchou cestou nebo tou složitou cestou? Budeme se snažit spolupracovat, abychom vytvořili inteligentní Eh, regulaci a zaplnili mezery v legislativě v oblasti silniční dopravy. V tuto chvíli slyším eh, jenom dva hlasy. Žádná, žádné lex specialis. To znamená, že všechno od prvního dne bude vysílání pracovníků, jako v ostatních odvětvích. chápu, že potřebujeme inteligentní prosazování, a snižování administrativní zátěže nejenom pro řidiče, ale i pro společnosti. Myslím si, že problémy není možné eh, vyřešit na papíře. A pak je tu ten druhý hlas. A výjměme mezinárodní dopravu eh, z vysílání pracovníků. Já si myslím, že ani jeden z těchto hlasů není kompromis, ale je to jednoduchá cesta. Já si myslím, že by, my bychom se měli snažit vytvořit legislativu na míru silniční dopravě. Měli bychom se snažit vytvořit legislativu, která bude skutečně prosaditelná a která už nepovede k tomu, že bude tolik případů u Evropského soudního dvora. Vím, že se blíží volby. Já už v politice jsem 22 let a neustále je před nějakými volbami. Ale myslím si, že by nás neměl hnát strach z voleb, eh, když činíme důležitá rozhodnutí. Nejde zde o vítězství pro jednoho a porážku pro druhého. Myslím si, že každý musí být flexibilní a ujít eh, půlku cesty směrem k tomu druhému, tak abychom vytvořili spravedlivou soutěž a abychom eh, zastavili vykořišťování řidičů. Takže paní Kilonen je připravená eh, dosáhnout kompromisu a uzavřít mír. Jsem připravená řešit problémy rozumným a vyrovnaným způsobem. Já jsem připravena. Jste připraveni vy, vážení kolegové? Děkujeme. Paní Kilonen, děkujeme a budeme pokračovat v rozpravě. Pan Deli má tři minuty. Děkuji, děkuji za slovo. Nejprve bych rád poděkoval zpravodajce za velice otevřený přístup k tomuto nesmírně citlivému, obtížnému tématu. Jsem rád, že na schůzkách stínových zpravodajů se pohybujeme tím správným směrem, protože většina si zvolila kompromisní návrhy, které znamenají, že z těchto pravidel výjmeme mezinárodní dopravu. Toto je skutečně takový slibný začátek. I přesto se ještě budeme muset zabývat některými detaily, Rád bych zmínil několik obav spojených s posledními kompromisními návrhy. Pokud jde o ten návrat domů řidičů a vozidel, asi by nemělo být povinné zde navrhovat, víte, ty dva týdny, to je krátká doba, já nebudu navrhovat to, že vozidla se musí rovněž vrátit domů, protože pokud chceme chránit sociální práva řidičů, to je správné, ale nevidím zde žádné korelace s tím samotným vozidlem, že by se muselo vrátit na stejnou základnu jako řidič. Máme zde funkční business modely, které se snaží zamezit eh, těm eh, jízdám bez nákladu a optimalizovat eh, jízdy, protože tím pádem by jsme zvýšili emise, jednotlivé jízdy. A když hovoříme o periferních evropských státech, je těžké nejenom pro řidiče se vrátit domů, ale zároveň teda by se musel vracet i kamion, to už je o mnohem větší problém. Dále je to kombinovaná doprava, Kompromisní návrh zde navrhuje využívání těchto pravidel pro vysílání, protože multimodalita je velice důležitá pro snížení emisí. Většinou by se jednalo o krátké vzdálenosti, proto si myslím, že by to mohlo být řešení, to znamená ten přechod na železnice nebo vodní cesty. Třetí věc, samozřejmě, že nechceme zatěžovat eh, řidiče, pokud jde o dokumentaci, jež musí mít k dispozici. Operátor by měl mít odpovědnosti v tomto ohledu. Bohužel v tom posledním zdění se nám tam opětovně objevují řidiči, i když já si pamatuji, že zpravodajka předložila konkrétní návrhy, které šly opačným směrem. To znamená, že řidiči byste měli mít výjimku s, s ohledem na tuto povinnost. Dále je to ten evropský ehm, Evrop, Evro, Ev, Evropská platební páska, která je zahrnuta v implementačním aktu Evropské komise a spadá pod kompromisní návrh. To je nebezpečný precedens, podle mého názoru. To nemáme v žádném sektoru bez ohledu na služby, které pokrývají vysílání pracovníků či nikoliv. A zároveň to spadá do kompetenci národních států. Poslední bod. Všechny tyto tři oblasti jsou vzájemně propojeny. Ten lex specialis by potom měl dopad i na kabotáž. Kontrola kabotáže je zásadní pro nás všichni. Věříme, že inteligentní tachografy to vyřeší, ale my máme všechny ostatní problémy, retrofitting a tak dále. Možná bychom měli přijít s něčím jednodušším, tradiční metodou, například zjednodušit deklarace pro kabotáž, které by zlepšily vysledovatelnost a zároveň zlepšili uplatňování pravidel. Tím bych ukončil své vystoupení a těším se v následující několika týdnech na další spolupráci se spravodajkou. Paní Ayala Sanders, dobrý den, doufám, že se vám vede dobře. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se chtěla zeptat pana Van de Kampa, hlásila jsem se o slovo, ale Eh, nedostala jsem se ke slovu. Eh, k jeho zprávě jsem eh, chtěla zmínit to téma toho odpočinku 45 minut a toho rozdělení na 15 a 30 minut. O tom ještě budu muset hovořit, protože z pohledu bezpečnosti zde mám určité pochybnosti. Ale vyřešíme to bilaterálně, protože jsem neměla možnost dostat se ke slovu. A nyní obecně. Já musím říci, eh, že mě někdy trochu překvapuje eh, to, jak se eh, tento výbor zabývá vzdáleností ehm, řidičů od svých rodin. Vzhledem k tomu, že v roce 2008 nebo po roce 2007 v důsledku krize tisíce e, mladých lidí odešlo z jižanských zemí někam jinam a pracovat a vracejí se domů jednou nebo dvakrát za rok a kvůli tomu, že v jižních zemích nebyla práce. Mně by se bývalo líbilo, kdybychom se o tyto mladé lidi starali tak, jako se zde staráme o e, řidiče. Ehm, zde neustále hovoříme o své sociální odpovědnosti a celá, zatímco celá řada těchto mladých lidí se vrací domů dvakrát eh, do roka a své rodiny také častěji nevidí. Ale to nás až tolik nezajímá. Přinejmenším se mi to zdá. A po deseti letech eh, škrtů eh, zdá se, že naše země už eh, jsou trochu konkurenceschopností, když je to v důsledku snižování mest. Snad, se, snad to tedy situaci zlepší. Ale to byl jenom takový komentář trochu stranou. A musím ale říci, že zkrátka jsem to musela říci vzhledem k tomu, jak se vyvíjela diskuse zde ve výboru. Velice děkuji paní Kilonen za její otevřenost. Děkuji e, jí za to, že se skutečně e, zabývá e, pracovními podmínkami lidí v odvětví silniční dopravy. Ale ke konkrétním bodům. Za prvé, paní Kilonen navrhuje Ehm, pokud jde o kontroly eh, na silnici, ehm, to, že ty kontroly tedy by měly probíhat tak, že se zastaví řidič a eh, projdou se veškeré dokumenty, eh, tvrdí, že by to v budoucnu mohlo být děláno pouze elektronickým způsobem. Já souhlasím s tím, že tyto kontroly by měly být prováděny ne v prvé řadě na silnicích, ale v podnicích, protože především podniky mají dodržovat legislativu. Není to odpovědnost řidičů. Někteří kolegové ale um, šli proti tomu a já jsem tak navrhla určitý kompromis na půl cesty. Uh, procházela jsem to také s komisí, mnohokrát děkuji komisi za to, že byla velice eh, kreativní a uh, snažila se nás uh, podporovat. Já jsem se snažila nalézt určitý kompromis, uh, využít um, technologie a zajistit, že tyto kontroly budou probíhat určitým eh, kompromisním způsobem. Eh, nicméně mohu říci, že eh, v tomto směru podporuji zpravodajku a snad se nám podaří zde nalézt konkrétnější řešení, než jak je tomu v tuto chvíli. Druhá věc, Ehm, nebo myslím si, že zkrátka ty kontroly by měly probíhat jak na silnicích, eh, tak ehm, v podnicích, eh, v sídlech firem. Já bych eh, kromě toho byla ráda, abychom se zde snažili o koordinaci mezi. Mluvám se, ale už skutečně musíte ukončit svůj příspěvek? Já jsem se nedostala ke slovu předchozí diskuzi, takže tu eh, minutu bych ráda využila nyní. Musela jsem eh, se vyjádřit k tomu, eh, co píše ve své zprávě pan van de Kamp, takže myslím si, že bych teď mohla mít trochu více času. Myslím si, že v celé řadě věcí se se zpravodajkou shodneme, i když v některých nikoli. Například to, ale myslím si, že bude lepší, když to vyřešíme bilaterálně. Mnohokrát děkuji, paní Alejale Sender. Pan Zlotovský má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych rád rovněž poděkoval paní Kilenen, paní zpravodajce za odvedenou práci, především na těch kompromisech. To si myslím, že byla nejobtížnější oblast celého tohoto balíčku mobility. Ano, já si myslím, že se zpravodajka snaží nějak vyhovět všem těm politickým tlakům, všem politickým skupinám, ale zároveň to jde nad rámec do, politiky dopravy, ekonomiky, dokonce jsou tam i filozofické otázky, které zohlednila, za to bych rád poděkoval paní zpravodajce. My podporujeme poslední text, to znamená, aby se z této eh, směrnice by IMUL, mezinárodní, IMUL a mezinárodní doprava. To je podle našeho názoru jediné rozumné řešení, které umožní zamezit obrovské krizi na tomto trhu a zároveň zajistí eh, na trhu skutečné rovné podmínky pro hospodářskou soutěž pro všechny země. Samozřejmě, že to budí určité obavy, ale směr kompromisních návrhů podle našeho názoru je něčím, co vyvolává velké naděje. Doufáme, že v dalších diskuzích vyřešíme veškeré další pochybnosti. Já jsem ale proti restriktivnímu přístupu ke kabotáži a u kombinované, kombinované dopravy to propojení s tou zemí, ve které probíhá i tyto služby, tam to je velice silné propojení. Nesmíme ale zapomínat, že pokud jde o efektivnost dopravy, dopad na životní prostředí, u kabotáže, u kombinované dopravy, ty jsou obrovské. Ovšem, pokud bychom tam zavedli určitá omezení, tak to by zvýšilo náklady, nebylo by to v souladu s klimatickými politikami Evropské unie a mohlo by to opravdu ohrozit tyto operace. Pokud jde o železniční dopravu, leteckou dopravu, nikdo nepochybuje o tom, že otevření národních trhů mm, přineslo obrovské výhody a u silniční dopravy bychom měli využít stejné argumenty, zatímco mezinárodním eh, provozům v tomto ohledu klademe překážky, což nechápu. Doufám, že pokud jde o LPL návrhy, jednostranné návrhy eh, komise, to bohužel ne mm, přispívá ke kompromisním návrhu. Přesto věřím, že my budeme schopni přijít s kompromisními návrhy v našem výboru, které budou dobré pro řidiče i pro jednotlivé podniky bez ohledu na to, kde eh, geograficky sídlí. Děkuji za vymezený čas a doufám, že jsem to stihl ve vymezené době. Děkujeme, pane Zlotovský. Paní Bilbao má slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní Kilonen za její vystoupení. Svým vystoupením poukázala na ty otázky, které si každý den klademe, především já a určitě i další poslanci, kteří máme odpovědnost eh, v těchto eh, který máme odpovědnost za tyto zprávy. Já jsem v kontaktu s odborovými svazy a říkali mi, že když vidí ty návrhy, s jakými přichází Evropský parlament, pokud jde o dobu řízení a dobu odpočinku, tak říkali, raději to nechte tak, jak to je. Je zde celá řada problémů. Zdá se, že se nám nepodařilo správně identifikovat problémy, kterým toto odvětví čelí. Dále, situace v Evropě je velice rozmanitá, je velice těžké ehm, vypracovat jeden balíček opatření pro e, všechny situace, jak je Evropa různorodá. E, další problematická věc je to, že máme takový špatný zvyk v evropských institucích a v Evropském parlamentu, že Předěláváme legislativu eh, ve chvíli, kdy jsme se nesnažili o správné prosazování předchozí legislativy. Já souhlasím eh, s kolegou eh, Bachem. Hovořil o tom, že by bylo dobré především to, aby členské státy prováděly větší kontroly, aby lépe prosazovaly legislativu. Přesně tak. My provádíme přeskum celého tohoto balíčku legislativy ve chvíli, kdy jsme nezajistili to, aby členské státy řádně prosazovaly eh, existující legislativu. A k čemu dojde? K blokacím a problémům. víme také, že každý členský stát současnou legislativu, pokud jde o kabotáž, interpretuje jinak. Eh, záleží eh, na dané situaci. Eh, jak je možné, že každý definuje kabotáž jinak, i když je to jasně napsané v textu? Musíme uznat, že je zde celá řada velice komplikovaných věcí, protože jsme nežádali, aby nesl odpovědnost ten, kdo ji nesl má, nést má. A další bod. Spravodajka se snaží přistupovat k věcem otevřeným způsobem, také zdůrazňovala e, nutnost koherentnosti e, s e, ostatními zprávami. Ano, s tím já naprosto souhlasím. Každý můžeme mít svůj názor, ale Můžeme se například také shodnout na tom, že mezinárodní doprava může být mimo legislativu o vysílání pracovníků. Já si myslím, že zde nesmíme zapomenout na to, o co nám zde jde. Co se snažíme legislativou upravit? Co je pro nás důležité? Chceme, aby se lidé vraceli domů nebo ehm, co v podstatě chceme? Chceme, aby ti lidé se vraceli domů, to je pro nás hlavní priorita, nebo ehm, chceme, aby měli více dovolené? Já si myslím, že je zkrátka eh, důležité eh, vědět, jaké jsou zde ty nejzákladnější problémy a čeho chceme dosáhnout. A pokud jde o to, co říkala eh, zpravodajka, souhlasíme s některými věcmi, ale v některých bodech budeme potřebovat ještě vyjasnění, především pokud jde o kombinovanou dopravu v souvislosti s kabotáží. Naše pozměvací návrhy se snažily o zjednodušování, o využívání nových technologií. Navrhli jsme také vytvoření Evropské agentury, protože je to jediné odvětví dopravy, které ještě nemá agenturu. A tato agentura by mohla pomoci lépe prosazovat legislativu, mohla by pomoci prosazovat lepší kontrolu je třeba, aby se zde vejce využívaly eh, inteligentní tachografy, moderní technologie. Není možné, aby inteligentní tachografy byly zavedeny až tak pozdě, jak se eh, navrhuje ehm, technologický eh, pokrok jde dopředu velice rychle. A proč není možný rychlý technologický pokrok zde v silničním odvětví? Mnohokrát děkuji, paní Bilbao. A další na řadě jsem já. Donc, takže, eh, vážení kolegové, Jakožto stínová zpravodajka eh, bych eh, chtěla poděkovat Mirje za veškeré její úsilí a za zprávu na téma, které nejen polarizuje politické frakce, ale polarizuje i jednotlivé země Momentální stav vyjednávání eh, je takový, že děláme velké kroky k situaci, která by mohla vyčlenit eh, silniční dopravu ze směrnice o vysílání pracovníků, což je vlastně eh, pravý opak posledního prohlášení komise, které bylo zveřejněno až během trialogu dialogu o pozměňovacích návrzích ke směrnici. Směrnice 2009 lomeno 99. Čemu to vlastně odpovídá? V podstatě e, komerční služba poskytnutá poskytovatelem e, zákazníkovi e, budeme pro něco takového vytvářet vnitřní hranice uvnitř Evropské unie. Mezinárodní přeprava zboží do této kategorie zcela spadá. Takže co to, vážení kolegové, znamená? Když si, eh, když si vezmeme sektor přepravy zboží a výjmeme ho z působnosti této legislativy, byla by to vážná chyba, která by Evropu přišla draho. Eh, já už jsem to říkala v minulosti. Nemůžeme s pracovníky v dopravě zacházet jako s druhořadými zaměstnanci. Nezapomínejme na jedno přísloví, na jedno rčení. Stejná zpráva si zaslouží stejný plat. Snažit se o něco jiného by znamenalo vytvářet zaměstnance druhé kategorie s menšími příjmy a nižší kvalifikací než všichni ostatní, což není spravedlivé. Není, není možné, aby se říkalo, že tohle je Evropa, protože tohle není Evropa. V dnešní době pracovníci v dopravě by měli mít stejnou ochranu jako e, všechna ostatní odvětví v Evropě. Evropa nemůže být jenom náhodné vybírání z jídelního lístku dle libosti. Pokud bychom přijali takovéto opatření, tak bychom se pustili špatným směrem. A nebyl by to směr rovnější Evropa a harmonizace. Chceme tedy tvrdou harmonizaci, anebo chceme eh, Evropu, která je liberalizovaná a nerespektuje eh, práva eh, občanů? To jsou různé, různé možnosti, které ale nemají stejné dopady. Paní Bilbao má pravdu. Pokud jde o sociální dumping, neměli bychom eh, hledat věci, které neexistují. Je třeba Evropské agentury, která by prováděla inspekce. Problém je v tom, že eh, důkladné inspekce neprobíhají. Já to řeknu eh, velice jednoduše. Je potřeba, aby inspekcí bylo co nejvíce, aby byly co nejotevřenější. Něco takového musí existovat. A ještě eh, poslední bod, protože nechci eh, zabíhat do všech pozměňovacích návrhů. Od samého začátku, od eh, první analýzy tohoto balíčku mobility, mnozí z vás říkali to tež. Když si poslechnete odbory, když si poslechnete řidiče, tak co vám řeknou? Říkají, že občas jsou skutečně obětí vykořišťování. Mají životní podmínky, které opravdu připomínají moderní otroctví. To znamená, že balíček mobility musí mít sociální dimenzi. Pokud něco takového povolíme, bude to konec evropského projektu Takže eh, je potřeba pokračovat dále, paní Arnautu, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já nepochybuji o eh, dobré vůli paní zpravodajky eh, Kilenen o kompromisy, které by zohledňovaly všechny politické názory, kromě samozřejmě určitých kromě aspektu národnosti, ale o tento problém tady nejde. V podstatě všechny eh, ze všech problematických aspektů balíčku mobility eh, vysílání pracovníků eh, je skutečně otázkou národní. Hrdá evropská e, ideologie se je vždycky zaslepená vůči realitě. Tato zpráva, pozměňovací návrhy a kompromisy neřeší e, základní problém. A sice proč by práce řidiče měla mít menší hodnotu, když je vykonávána v jedné zemi, než když je vykonávána e, kolegou, který pochází z jiné země. přidaná hodnota je taková, že ti, ti, kdo věří v Evropskou unii, určité věci ignorují a jsou k určitým věcem slepí. Že my zde vidíme, že v podstatě dochází k využívání, zneužívání některých zaměstnanců a těží na tom pouze pár jednotlivců, to všechno ostatní je sekundární. My zapomínáme na to zásadní, nejde pouze o, nějaký, o nějaké kompromisní návrhy, které by změnily tuto situaci, tento zásadní problém. My prostě musíme zrušit tuto práci vysílání pracovníků, protože pokud to neuděláme, tak skutečně to v podstatě znamená, že dojde opravdu k permanentnímu zneužívání těchto lidí a paní předsedající, vy jste měla pravdu, eh, když jste před chvíličkou o tom hovořili, hovořila. To jsou naše národní odpovědnosti. My samozřejmě zdá se, že eh, i ten důvod, proč my se eh, v podstatě odkláníme od evropského projektu, je, že to prostě už není v souladu s důstojným životem eh, našich nejchudších zaměstnanců, ať už jsou zaměstnaní, nebo ať už jsou to lidi, kteří žijou na podpoře. Děkujeme paní Arnatu a nyní má slovo paní Dlabajová. Vítáme vás v našem výboru, samozřejmě děkuji, děkuji za slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, já jsem zpravodajkou stanoviska výboru EMPL, které bylo nedávno přijato a e, řekněme si jasně, že výsledek hlasování v EMPL byl pro mě osobně velkým zklamáním. Ale e, nebudu, nebo ne, nepřestanu bojovat za nápravu a navzdory tomu, co se stalo v mém výboru, jsem velice ráda, že kolegové z výboru TRAN mnohem lépe znají tento sektor a zastupují názory, které reflektují e, realitu. Po několika schůzích se stínovými zpravodaji výboru TRAN jsme dospěli k dohodě napříč politickými frakcemi a chtěla bych poděkovat paní Kilenen, protože ta odvedla skvělou práci a snaží se o kompromis jenom si přeju, přeju jí, aby skutečně dosáhla kompromisu, ne jako my ve výboru EMPL. Takže vezměme věci v tom pořadí, v jakém jsem je navrhovala ve výboru EMPL. Transit nikdy nebyl považován za vyslání nedochází k vyslání do transitní země, protože tam neproběhne vykládka ani nakládka zboží. Nicméně některé členské státy už hrozí tím, že budou regulovat tranzit a proto bychom měli jasně a konkrétně odkázat na to, že tranzit je, je výjimkou podle lex specialis. Za druhé, kabotáž. Ta by měla být regulována, to jsem navrhovala ve výboru EMPL, protože existuje přímá konkurence mezi místními přepravci a mezinárodními přepravci přepravci na území členského státu. E, to byl tedy můj krok směrem ke kompromisu ve výboru EMPL. E, mezinárodní doprava by měla být e, vyňata z pravidel pro vysílání. To je můj názor od samého začátku. Je to můj názor i teď po tom hlasování, které dopadlo jinak. A zcela jasně to vyjadřuji v návrhu stanoviska za výbor EMPL. Eh, proč to říkám a proč si myslím, že jakýkoliv kompromis bude velice těžký? Protože předpisy pro vysílání pracovníků byly myšleny pro eh, trvalej, eh, pro trvalejší pobyty a pro stálejší povolání, jako například ve stavebnictví. Nelze to vztahovat na na eh, řidiče. Eh, pokud jde o inspekce, jak jste říkala, paní předsedkyně, inspekce už jsou a padají pokuty, které jsou šílené a nejsou obhajitelné. Přečtěte si případ z Evropského soudního dvora, kdy eh, řidič dostal pokuty, pokutu 8 tisíc euro za to, že neměl doklady v Němčině. To se stalo v Rakousku. Takovéto tresty není možné, není možné tolerovat. Co přijde příště? Bude se hlasovat na plénu v červnu a ty, ta pravidla se ještě zesložití, včetně pravidel pro plat založený na kolektivní dohodě a včetně časových limitů pro poskytování služeb. To bude pro eh, někoho, kdo provádí kombinované operace mezi zeměmi každodenně zcela nesplnitelné. Takže kde hledat kompromis? Ano, samozřejmě, komise navrhuje počítat dny. Já se ale bohužel domnívám, že počítání dnů nebude fungovat. To je jenom zamlžování skutečného problému s implementací směrnice o vysílání pracovníků a znamenalo by to eh, schovávat se za počítání dnů. To by eh, nadržovalo určitým typům operací a znevýhodňovalo by to jiné. A co je horší, v době, kdy komise tento návrh předložila, zakládala ho na staré směrnici, ale teď budou nová pravidla a nikdo pořádně nevyhodnotil, jaký bude jejich dopad na dopravní sektor. Takže my tady tvoříme legislativu na, e, poslepu. Dokud neznáme reálný dopad, neměli bychom vytvářet pravidla. A poslední bod ti, kdo, jak si pamatují ti, kdo jednali o revizi směrnice o vysílání pracovníků, z nich někteří tu jsou, tak vznikla jasná dohoda, podle které uh, měla být provedena revize mateřské směrnice pouze v případě, kdy vzniknou e, rozumná pravidla pro dopravní sektor. Takže teď je naší povinností dodržet tuto dohodu a, dohodu a nevytvářet e, lex specialis při další revizi směrnici o vysílání pracovníků. Děkujeme. Nyní to bude pan Rike. Děkuji za slovo, paní předsedající, pokusím se o stručnost. Nebudu zacházet do podrobností. Rád bych pouze řekl, že samozřejmě, pokud jde o kabotáž, tam je ten obrovský rozkol mezi sociální legislativou v některých státech, ty rozdíly samozřejmě znamenají i rozdílné podmínky v oblasti hospodářské soutěže. Dochází tam k těma dvěma blokům, každý z vystupujících to jasně poukázal, na to jasně poukázal. Dochází samozřejmě k určité mobilizaci ve východních zemích, což je velice důležité. Mnoho zástupců východních zemí zde vystoupilo, to je velice důležité. Ano, vidíme to zde jasně. Protože pokud nebudeme regulovat mezinárodní dopravu, kabotáž a tak dále. Celý systém bude jaksi otevřený a může samozřejmě zničit ty země, které v této oblasti nemají dostatečnou sociální ochranu. Ovšem k tomu by nemělo dojít, prostě na radě to tak neprobíhá. Můžeme se snažit o to, co jsme udělali v jiných oblastech, v tomto balíčku o mobilitě, nalézt nějaké rozumné řešení, i pokud jde o to, co řekla paní zpravodajka. Pokud mezinárodní eh, dopravu z toho výjmeme, pokud je to teda kompromis, tak mi musíte vysvětlit, co teda není kompromis. Vy víte, že toto bude neakceptovatelné. Samozřejmě, že uvidíme, jak bude probíhat hlasování. Každý může hlasovat, jak chce, to je pravda. Ovšem, myslím si, že to není dobrý prostředek pro pokrok v této oblasti. Pokud jde o e, kabotáž, tam ještě jedna věta k panu Delimu. Vy jste hovořil o tom návratu kamionů. To je velice uh, inteligentní. To znamená, že kamion by tam zůstal a v podstatě dojde k rotaci eh, řidičů. To by se týkalo těch minibusů, které podléhají uh, zvláštnímu režimu. Ty zůstanou teda na místě. Uh, nebudou se vracet do svých. My, my například v mém městě máme takový parking polských kamionů, tam dochází k, k, té, eh, k té cirkulaci eh, řidičů. Čili pokud by se kamiony nevracely zpátky domů, tak by to byl systém, který bude deregulovaný, čili Samozřejmě, že nepotřebujeme zde nějaké v tomto tomto balíčku nějaké stovky pravidel. Samozřejmě, že jsou zde podmínky, které se budou týkat vysílaných pracovníků, kabotáže, ty extrémní návrhy možná umožní zase naopak dosáhnout určitou regulaci v jiných oblastech, extrémně řečeno, čili nevytvoř, snažme se spíše o něco, co bude vyvážené a ne o extrémní řešení. Děkujeme, pane Rike. opravdu musím už velice přísně udělovat čas, protože máme pouze, máme pouze málo času na dvě další zprávy, takže opravdu se snažte dvě minuty. Paní Papardal má slovo eh, jako další. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala a zároveň poděkovala všem kolegům, kteří eh, pracovali na balíčku mobility. Víte, já jsem vždycky souhlasila se, se zásadou eh, rovný plat za, rovnou, za stejnou práci, ale řekněme, že nějaký řidič eh, v německé společnosti dostává minimální mzdu ve Francii nebo například ještě horší situace v Rumunsku, protože tam má tu BPO Box společnost, zatímco francouzský řidič, který bude pracovat v jakékoliv jiné zemi, dostane mnohem vyšší plat za stejnou práci. Směrnice o vysílání řidičů. Na základě informací, které mám k dispozici, jsem to pochopila tak, že po 24. dubnu, po této schůze, která proběhla, je většina pro výjimutí mezinárodní dopravy z této směrnice. Myslím si, že to je nejlepší řešení. Vy víte, že já osobně se domnívám, že pokud bychom zahrnuli mezinárodní dopravu do o, o, směrnice o vysílání, je obrovskou chybou, že by to vedlo k podkopávání vnitřního trhu Evropské unie a znamenalo by to zároveň porušení principu rovných příležitostí na vnitřním trhu. Hovoříme zde o rozvinutějších zemích, méně rozvinutých zemích východní části Evropy, západní části Evropy. To není spravedlivé. Myslím si, že není dobré. Hovoříme přece o Evropské unii. Nemůžeme zde zatěžovat pouze společnosti ve východní Evropě. To by vedlo k bankrotům, ke ztrátě pracovních příležitostí. Mnoho těchto společností pro dálkovou přepravu ve střední a východní Evropě musí počítat mzdy svých pracovníků podle všech těch zemí, kterými projíždí. Já nevím, zda si uvědomujete, jak šílené je toto řešení. A zda by vůbec um, ekonomika sociálně, tržní ekonomika fungovala v této části Evropy. Poslední dvě poznámky. Vytvoření Evropské agentury pro silniční dopravu, ano, výborně. A zároveň implementovat stávající legislativu důsledný, důsledným způsobem. Děkujeme. Další řečník má dvě minuty. Madame Lukaševská. Paní Lukaševská má slovo na dvě minuty. Děkuji za slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych rovněž Marie ráda poděkovala. Jsem ráda, že tak velice střízlivě přistupuje k tomuto tématu. Bohužel řečník bez mikrofonu. Takže ještě jednou děkuji. Děkuji. Pane předsedo, ráda bych poděkovala Marii za to, že se snaží nalézt kompromis že opravdu velice střízlivě se snaží přistupovat k podnikům, k tvorbě pracovních míst a snaží se o kompromisy, které by reálně mohly být vymáhány a implementovány. Kolega Rike se zmínil o tom, abychom se jaksi neskrývali pouze za svými stanovisky. Já s tím souhlasím, ale nechápu teda, proč mi napsala francouzská delegace, která říká, že souhlasí pouze tím, co odpovídá eh, pohledu jejich země. To přece není žádný kompromis. Pokud jde o mezinárodní dopravu, souhlasím se všemi těmi, kteří tvrdí, že mezinárodní doprava nesmí být součástí vysílání pracovníků. Když někdo jede do Holandska, do Německa a pracuje tam je něco jiného než řidič, který pouze přejíždí několik dní přes tyto evropské země, jak bychom mu potom měli připravit ty dokumenty, aby řekněme za tu hodinu přejezdu v Belgii mm, měl, belgic, měl belgický plát. To prostě zde potřebujeme zdravý rozum. Nejenom proto, abychom se tomu nemuseli smát, my, europoslanci, ale zároveň mít nějaký základ pro zjednodušování předpisů nebo vůbec pro Eh, zruš- po rušení těch bariér pro podporu elektronických dokumentů a tak dále. Toto jsou věci, které podporuji já a souhlasím s nimi. Proto by bylo dobré, aby jsme se všichni snažili podívat ne na ten balíček eh, mobility, pokud je o ochranu řidičů, ale očima nelikvidování konkurence. Na začátku zde zaznělo to, že Merkel a Macron chtějí chránit eh, toto odvětví dopravy, ale já se ptám před konkurenci z jiných zemí, nebo spíše chtějí, aby se tento sektor dostatečně rozvíjel a aby koncový uživatel eh, platil odpovědnou cenu za poskytování zboží a služeb. Děkuji. Děkujeme. Paní Úskok má slovo. Děkuji, já budu mluvit švédsky. Já tady, já jsem nahradila eh, Jense Nilsona, který odvedl jakožto poslanec tohoto výboru eh, velice důležitou práci a eh, mám stejný názor, který během svých let ve výboru prezentoval Jens Nilsson, že pravidla pro vysílání by měla platit eh, eh, v, silničním sektoru. Není eh, možné akceptovat moderní otroctví v těch nejbohatších končinách světa, protože to my v Evropské unii jsme. Nesmíme konkurovat směrem ke dnu, musíme konkurovat směrem vzhůru poměrně mě pobouřilo, že si někteří myslí, že bychom měli ignorovat, co si myslí výbor pro zaměstnanost. To by vytvořilo ještě další konflikty. Já bych chtěla spíše připomenout hlasování ve výboru pro zaměstnanost, protože tady je sdílená kompetence, pokud jde o vysílání pracovníků v dopravním sektoru. Takže já předpokládám, vycházím z toho, že musíme spolupracovat, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku a neměli bychom i nadále akceptovat, že jsou lidé eh, zneužíváni eh, za otrocké platy, eh, ze kterých se nedá vyžít a že jsou nuceni být mnoho měsíců v kuse bez rodin. Je potřeba jasná pravidla pro kabotáž a to časové omezení 48 hodin, což je podle mého názoru samozřejmost. A je potřeba požadovat, aby platili pravidla pro vysílání pracovníků a tak vytvořit slušné podmínky pro řidiče. Jsme jedny z nejbohatších nejbohatších eh, eh, oblastí na světě a při, přece, proto přece nemůžeme říkat, eh, že nemohou platit pravidla pro vysílání od, od, od, od, dne, od, od prvního dne. Tak pan Kurumbašev. pane předsedo. Začnu vtipem. Pokud uh, musí řidiči jezdit domů každé tři týdny, proč stejné uh, pravidlo nezavedeme pro naše parlamentní asistenty? Asi by měli mít nárok každé tři týdny jezdit uh, také uh, za svojí rodinou a za svými přáteli. Uh, ale nyní k tématu. Já jsem odpovědný eh, za směrnici eh, o autobusech a autokarech. Evropská komise chce, aby tam byla povolena kabotáž a aby tam byla naprosto liberalizovaná pravidla. Moje jednoduchá otázka je, proč jsme proti liberalizaci? u nákladních automobilů a kamionů a proč jsme pro liberalizaci u autobusů a autokarů. Proč e, liberalizace je extrémně špatná u nákladních automobilů a extrémně dobrá u e, autobusů? Odpověď je asi jednoduchá. Nákladní společnosti jsou většinou ze střední a východní Evropy a tak je třeba zakázat kabotáž zatímco eh, u autobusů a autokarů eh, jsou to většinou společnosti ze západní Evropy, takže kabotáž může bez problémů pokračovat. Jaký je důvod takovýchto návrhů? Samozřejmě cílem je, aby společnosti z východní a střední Evropy zkrachovaly a aby jejich zaměstnanci šli pracovat do západní Evropy pokud společnosti eh, neskrachují, potom se budou muset registrovat v západní Evropě a to bude znamenat, že eh, platby za sociální zabezpečení půjdou do fondu západní Evropy místo východní Evropy. Já vám eh, k takovéto solidaritě mohu jenom pogratulovat. Ale je to solidarita nebo chamtivost. To je slovo, kterou použila paní Kilonen. Děkuji, pane Kumbačevé. Pan Koch. Děkuji, pane předsedo. Já jsem samozřejmě velice rád, že zpravodajka chce, aby silniční kontroly byly jednodušší a efektivnější. Kolegové, kolegyně, prosím vás, pokud jde o lex specialis, nesmíme zapomenout na to nejzásadnější. Musíme mít efektivnější úpravu, která bude prosaditelná a kontrolovatelná. Za druhé, potřebujeme mít odpovídající konkurenci, odpovídající hospodářskou soutěž v této branži. A k tomu nedojde tím, že ještě více zatížíme podniky. Podaří se nám to jenom tehdy, pokud odstraníme černé ovce. Pokud jde o kabotáž, je tam jasné, že tam dochází k jasné konkurenci s národními podniky a tak, aby zde od prvního dne měla být využívána směrnice o vysílání pracovníků. Pokud ale jde o mezinárodní dopravu, eh, požádal bych eh, zpravodajku, aby se skutečně snažila o dosažení kompromisu. Skutečný kompromis eh, není ani používání pravidel o vysílání pracovníků od prvního dne, ani mm, využívání těchto pravidel až po dvou týdnech nebo vůbec ne. Potřebujeme nalézt nějakou zlatou střední cestu. Takováto zlatá střední cesta by podle mého názoru byla snaha trochu změnit čísla od komise, tak aby mezinárodní doprava spadala e, do vysílání pracovníků až po pěti dnech a aby všechno nad 10 hodin platilo jako celý den a po 10 hodin jako půl den. A to by bylo trochu více než to, co jsem navrhoval já a někteří další, ale trochu méně než e, to, co navrhovali e, jiní z opačné strany. E, děkuji, Ertuk Ismail. Mnohokrát děkuji. Děkuji především Dítrovi Kochovi, který se skutečně pokusil zde formulovat kompromis, zatímco ostatní předchozí řečníci říkali jenom to, co nejde. Kolegové, kolegyně, když hovoříme o vysílání, potom musíme být upřímní. Dnes eh, na evropských silnicích máme takovouto situaci proto, že legislativa, která v tuto chvíli je platná, že tato eh, legislativa má tolik mezer, že eh, nejrůznější společnosti z celé eh, Evropské unie vnikly právě do těchto mezer. A z tohoto důvodu už nejsou na parkovištích eh, v Evropě místa a řidiči tam v podstatě žijí na těchto parkovištích a týdny se nevrací domů já mám pocit, že komise se v podstatě snaží to legalizovat, nechce jít proti členským státům, v podstatě se snaží jenom ten status quo nějak požehnat. Já si myslím, že to je špatně. A ty problémy v tuto chvíli máme také proto, že neexistují dostatečné nástroje na prosazování. Ehm, samozřejmě situace je různá v jednotlivých členských státech a prosazování je bohužel také velice odlišné. Pokud jde o většinu v naší politické skupině, eh, není pro nás možné, abychom eh, celý eh, silniční, celou silniční dopravu vyňali ze směrnice o vysílání pracovníků. jak e, potom zjistíme příslušnost k, určitýmu, e, k určitému členskému státu. Když e, nějaký nákladní vůz je 365 dní v roce mimo mimo členský stát, odkud eh, je a nemusí jezdit ani na technickou kontrolu do svého členského státu, protože technický, technické kontroly už jsou eh, mobilní. Já si myslím, že musíme eh, nalézt nějakou zlatou střední cestu, jak říká kolega Koch. Myslím si, že si musíme uvědomit, jaké jsou jasné problémy a jak je tedy řešit. Už nám nemáme více času, bude to všechno z mé strany. Nyní pan Telička. Já začnu tím, že bych doporučil, abyste aplikovali ehm, dvě minuty, to omezení na dvě minuty od samého začátku, potom bychom neměli tyto časové problémy. Ale k věci. Některé extrémní postoje k těmto tématům budou mít e, negativní dopad, závažný dopad na odvětví silniční dopravy, Paní předsedkyně, posloucháte mě také, nebo je to pro vás nudné, to, co říkám? A myslel jsem, že se zde zabýváme citlivou otázkou a že zde máme vzájemný respekt. A to, co říkáte, není skutečně nikdy, nikdy nutné. A já jsem na začátku říkal, že bych byl rád, kdybyste eh, dodržovali od samého začátku ten dvouminutový limit, eh, včetně vás. Já si myslím, že musíme si být vědomi toho, jaké mohou být eh, dopady nejde zde o konkurenci mezi výbory nebo jenom o sociální a práva. Jde, nejde zde o to, jestli budeme aplikovat, nebudeme, nebudeme aplikovat stanovisko výboru pro zaměstnanost. Jde o to uvědomit si, že společnosti provozující nákladní dopravu v podstatě slouží naší, celé naší společnosti. Uvědomujete si, jaký dopad mohou mít závažné změny v této oblasti? ještě se vraťme k tomu, co byl tento původní problém, který byl identifikován, odkud jsme vycházeli. Ten hlavní problém je kabotáž. Kabotáž narušuje trh a s tím já naprosto souhlasím. Ano, některé společnosti eh, se nechovají správně. Nebudu rozlišovat mezi západem, východem, velkými, malými členskými státy. Skutečnost je taková, že kabotáž je naprosto relevantní problém. V některých členských státech je to obrovský problém a tento problém způsobuje právě kabotáž, nikoli mezinárodní doprava. To je prostě skutečnost, to je fakt. Eh, tranzit, pokud ho zahrneme eh, do oblasti působnosti, eh, potom to bude problém a budeme muset pokračovat dále. Takže já navrhuji vyjmout mezinárodní dopravu, vyjmout tranzit. A pokud jde o kabotáž, a pokud jde o společnosti v podobě poštovní stránky, proti tomu musíme zakročit, protože to narušuje hospodářskou soutěž a vnitřní trh. A musíme se zamýšlet nad tím, jaké dopady budou mít některé naše návrhy a některá ustanovení. A já si myslím, že e, reálné dopady uvidíme velice brzy. A e, děkuji, e, pane Teličko. Takže já bych navázala na to, co řekla moje kolegyně, když zahovoříme například o mužích, ženách, to, co řekla Marie, to je velice důležité. My nesmíme zapomínat na věc, která je zásadní. Nesmí zde opravdu docházet k této divoké konkurenci za šílených pracovních podmínek. To má dopad na veškerou solidaritu evropských politik. To je zásadní. Pokud jde o vysílané pracovníky, Nesmíme to výjmout z takové obecné rozpravy o všech vysílaných pracovnicích, ne pouze eh, v silniční dopravě protože sociální kontext eh, je zde velice důležitý. Například vidíme zde obrovskou mobilizaci celého tohoto sektoru v oblasti dopravy, důstojnost této práce, statut, eh, platy. Vidíme to u SNCF nebo Air France ve Francii. Ta směrnice, která se týká vysílaných pracovníků jde tímto směrem, to je dobře, ale mám pocit, že nemůžeme žádat méně u vysílaných pracovníků eh, v silniční dopravě. Stejná práce, stejný plat, stejná odměna, to prostě musí být eh, zachováno. Tři věci musí zde být implementovány. Pokud jde o mezinárodní dopravu, mm, už od prvního dne bychom to měli počítat a dále je to eh, striktní regulace kabotáže pláže. A dále jsou to kontroly silničního provozu, to všechno již bylo dostatečně rozpracováno a proto doufám, že jednání o této zprávě i do budoucna půjdou tímto směrem. Děkujeme paní Viu a nyní se obracím na Evropskou komisi. Opětovně má slovo pan Lejoa, Pokud jde o vysílané pracovníky, prosím. Děkuji, tohle je určitě jeden z nejtěžších návrhů, ne úplně nejtěžší z celém balíčku, vzhledem k tomu, že jsou tu konflikty s předpisy tříčlenských států ohledně minimální mzdy. Z této debaty vyplývá mimo jiné to, že potřebujeme jasná pravidla a potřebujeme pravidla adaptovaná a specifická pro dopravní sektor, že rozhodně potřebujeme lex specialis. Pokud jde o obsah, tak eh, tady je jasné při nejmenším to, a na tom se shodneme, eh, jaká je situace kabotáže a tranzitu. Podle návrhu komise eh, by měla eh, platit eh, pravidla eh, od první operace pro minimální mzdu. Pokud jde o tranzit, tak nedochází k operaci v daném členském státě, což znamená, že neplatí pravidla vysílání pracovníků. Složitější je to u mezinárodní dopravy. Tady bych chtěl připomenout, jaké je stanovisko, principiální stanovisko komise nebudeme akceptovat kompromis, který by eh, dělal výjimku pro dopravu z pravidel pro vysílání pracovníků. Eh, a nic takového nebude eh, moci být základem kompromisu v radě mezi členskými státy. Nicméně potřebujeme vyvážený přístup a domníváme se také, že by neměla, nemělo platit ustanovení o minimální mzdě, tam, kde výhody pro eh, řidiče a pro společnost jsou eh, zanedbatelné v, poměru k administrativě. Tady komise navrhuje tedy eh, lhůtu tří dnů, po kterých má začít platit ustanovení o minimální mzdě. Je otázka, jestli tento práh je adekvátní nebo jestli by měl být vyšší. Tady jsme otevření diskuzím ohledně našeho návrhu ale eh, opakuji zkrátka fakt, že nepřijmeme eh, žádný kompromis, podle kterého by eh, zkrátka neplatila pravidla pro vysílání pracovníků v dopravě. Pokud je o administrativní požadavky, nesouhlasíme s tím, že e, seznam e, administrativních požadavků by měl být otevřený a nechaný na volbě členských států. E, dnes některé členské státy uplatňují určité požadavky ohledně vysílání. Jiné členské státy eh, požadují jmenování zástupce například a pokud umožníme tento velice různorodý přístup, bude to v podstatě znamenat konec vnitřního trhu. Takže potřebujeme uzavřený seznam administrativních požadavků. To bylo to hlavní, co jsem chtěl dnes zdůraznit. Děkuji vám. Děkujeme, pane Ležová. Pani Kilonen závěrečné slovo jakožto zpravodajka. Thank you, chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, dámy a pánové. Vždycky ráda poslouchám, jak je toto téma lehké. Mám tak trochu pocit, že ať uděláme cokoliv, tak všichni umřou a planeta bude zničena. Takže vybrat si jednu cestu nebo druhou cestu bude těžké. Ale já budu pokračovat v práci se svým týmem, se svým úžasným týmem, se stínovými zpravodaji a budeme hledat řešení, se kterým bychom mohli všichni žít nešťastně, ale, ne, ale navždy, ne až do smrti všichni stejně rovně nešťastní. Děkuji vám. Děkuji moc krát paní eh, Kilenen za tato pozitivní slova. Já doufám, že to bude štěstí jak individuální, tak kolektivní. Hlasovat se bude 4. června ve 4 hodiny odpoledne. A teď jdeme dál na zprávu o kabotáži a dávám slovo eh, panu zpravodaji eh, Izmailu Ertugovi. Máte slovo, pane Ertugu, prosím. Děkuji vám, vážení kolegové. Jak všichni víte, musel jsem za smutných okolností převzít toto téma po úmrtí našeho kolegy Jence Nilsona a pokračoval jsem v tomto tématu dále v Jensově duchu. Ještě pár slov k organizaci. Zítra předběžně proběhne poslední schůze stínových zpravodajů a od druhé schůze se pokouším společně s kolegy jak, eh, zpracovávat toto téma jakožto zpravodaj. Eh, musím moc poděkovat za konstruktivní spolupráci všem stínovým zpravodajům, eh, kteří mi byli opravdu velice nápomocní. Jenom takový krátký přehled pro ty, eh, kteří eh, o tom nevědí. Vypadá to, že zelení budou patrně eh, jediná frakce, která má opravdu jednotnou pozici. I to je užitečné vědět. Na druhé schůzi stínových zpravodajů pod mým vedením jsme diskutovali o tématu vymáhání enforcement, vypracovali jsme kompromisy a podařilo se nám také získat souhlas všech frakcí. Na třetí schůzi stínových zpravodajů šlo o takzvané Eh, PO Box firmy, letterboxové firmy. I tady jsme dospěli k, dobrých, k dobrým kompromisům, pomocí nichž bude možné proti těmto firmám bojovat v budoucnu. Na čtvrté schůzi šlo o zapojení eh, tzv. lehkých užitkových vozidel eh, a, a ta čtyři kritéria přístupu na trh. I tady si myslím, že jsme vypracovali dobrá řešení s pomocí našeho sekretariátu. Páté a Patrně poslední setkání se tedy bude konat zítra a bude se zabývat pravidly kabotáže. A půjde také o e, odpovědnost a ručení. Tak to jsem chtěl schrnout dosavadní průběh, dosavadní kompromisy. E, pokud jde o kontrolu e, implementace 18. dubna, tady je to obsahově tak, že je potřeba, aby kontrolním úřadům byly informace dány včas a v dostatečném rozsahu, aby byly harmonizovány národní registry a abychom aby e, existovala možnost se k informacím dostat. E, a, pokud, a to také e, včas, pokud jde o kontrolní personál. Potom zlepšili jsme spolupráci mezi členskými státy. Tato spolupráce e, by měla být usnadněna mimo jiné tím, že stanovujeme e, kratší lhuty na to, když například e, z členského státu přijde žádost do jiného členského státu, tak odpověď by neměla dorazit do deseti dnů, jako podle návrhu komise, ale do pěti dnů ten mechanismus, kdy nějaký členský stát dlouhodobě odmítá spolupracovat, v takovém případě by komise měla mít možnost zahájit proti takovému tomu členskému státu řízení v těchto extrémních případech. Formulovali jsme to ale jako may take all necessary measures. Takhle by to tedy mělo zůstat pak eh, jsme se postarali o lepší spolupráci kontrolních úřadů, eh, například také společná školení a podobně. Pokud jde o digitalizaci, tak ECMR, eh, e tedy elektronická průvodní listina a elektronický tachograf, tak to by mělo být tedy eh, umožněno využívat. Inteligentní eh, tachograf eh, bude povinný při nejmenším pro mezinárodní dopravu a ta elektronická průvodní listina by měla být uznána všemi členskými státy. To je důležité a musí být vydána předtím, než přeprava začne, než se vozidlo vydá na cestu. A členské státy budou mít povinnost kontrolovat dodržování předpisů. Tolik k tématu vymáhání a kontrola. Pokud jde o eh, PO Box firmy, tak eh, už jsem výsledky oznámil a sice dokumenty o kabotáži a o eh, vysílání musí být přechovávány na provozovně a tam také musí být dostupné a zkontrolovatelné. Elektronický přístup tam musí být umí, um, um, umožněn. Pokud jde o dokumenty o sociálním pojištění, tak ty musí být také zkontrolovatelné v provozovně a tam také musí být případně elektronicky dostupné. E, firmy musí mít operační centrum v zemi, kde jsou registrovány. Dále eh, podniky eh, musí mít eh, k dispozici přiměřený počet parkovacích míst anebo dlouhodobý přístup k takovýmto parkovacím místům. A tady jenom taková moje vsuvka, bylo důležité zejména pro kolegy z EPP a ECR a tak dále, aby bylo možné tato parkoviště si pronajímat Porušování kabotáže a vysílání pracovníků mohou vést při opakování případů ke ztrátě dobré pověsti a také k odebrání e, evropské licence. E, teď bych tedy přešel k dalšímu bloku. Jak už bylo oznámeno předem, jsou to e, lehká užitková vozidla a jejich přístupová oprávnění. Tady ještě musíme dořešit jeden bod. Jsou tu dvě možnosti které bych chtěl já navrhnout jakožto zpravodaj, buď eh, budou zahrnuta eh, všechna lehká užitková vozidla eh, pod 3,5 tuny, anebo vezmeme vozidla od 2,4 do 3,5 tun. Takže 2,4 až 3,5 to není zase to bychom nešli zase tak daleko, eh, jak navrhuje komise, která chce všechna vozidla do 3,5 tuny. Takže to jsou dvě možnosti které navrhuji ze své strany a eh, myslím si, že tady jistě nalezneme pro některou z nich většinu. Eh, já to řeknu otevřeně, pokud my to různé frak, jednotlivé frakce odsouhlasí tento kompromis 2,4 až 3,5 tun, tak já bych to eh, preferoval, protože dobře vím, že například EFDD a eh, zelení eh, by chtěli jít ještě dál, takže to by byl jaksi vstřícný krok z mé strany vůči malým a středním podnikům. Takže eh, eh, lehká užitková vozidla musí splňovat kritéria pouze, když provozují mezinárodní přepravu. Rozhodující je eh, z hlediska sociálního dumpingu, a to je podle mého názoru velký kompromis, že to tedy omezíme na mezinárodní dopravu. Členské státy musí podávat komisi zprávy e, o tom, jak se vyvíjí po využívání lehkých užitkových vozidel a komise e, musí nejpozději do 31.12.2024 vydat zprávu. E, tady jde zkrátka o to, abychom měli přehled, co jezdí po evropských dálnicích, co se tam děje a kolik, kolik vozidel se tam pohybuje. Eh, to byl také kritický bod, eh, nebo přinejmenším tak tak eh, problém, protože se nevědělo, kolik vozidel jezdí a proto nebylo z čeho vycházet. V budoucnu bychom tedy chtěli mít jaksi více, více materiálu, o který bychom se mohli opřít. A ta čtyři kritéria, eh, to je tedy eh, sídlo v členském státě, eh, potom dobrá pověst, potom finanční postavení, financial standing musí být splněno a potom také profesionální kompetentnost, tedy že ta firma funguje profesionálně. Tato čtyři kritéria tedy budou platit i pro lehká užitková vozidla. Potom eh, ještě objasnění o těch o smíšených flotilách, tedy velké nákladáky i malá vozidla pod 3,5 tuny, eh, tak tady, eh, bych, kdybychom četli návrh komise tak, jak je napsán, tak zejména malé a střední podniky by byly nadměrně zatíženy, protože by museli mít eh, stejnou finanční částku vyhrazenou i na ta malá lehká užitková vozidla. Takže my jsme to vědomě eh, odstupňovali, eh, řekli jsme na první kamion tolik a tolik financí, na druhý tolik a tolik a na lehká užitková vozidla je to myslím 900 euro. Zkrátka mnohem méně než na velké nákladáky. A teď se dostávám k těm těžkým tématům a to je kabotáž, o které budeme diskutovat zítra. Moje kancelář už mezi tím rozeslala kompromisy, zítra o nich budeme jednat. Můj návrh je, povolit kabotáž na dva dny v jiném členském státě, 48 hodin. Realisticky z hlediska doby jízdy a doby odpočinku jsou to dvě až tři přepravní operace. Eh, kromě toho eh, by měla eh, existovat takzvaná fáze cooling off, během které řidič a vozidlo nesmí provést další kabotážní operaci ve stejném členském státě. Dále, kabotáž bude možná pouze, když řidič i vozidlo přicestoval do členského státu přímo z provozovny nebo se nachází přímo na cestě do ní. Mezinárodní doprava pro tuto neplatí. Podle mého názoru je naléhavě nutné, aby řidič a vozidlo se, vrátil do, se vrátili do domovského členského státu, než budou znovu provozovat další kabotáž. Pro kabotáž platí směrnice o vysílání pracovníků od první, od, od dne první kabotážní operace. To je, myslím si, pro mou frakci i pro mnoho dalších zcela Eh, zásadní pro, eh, o tom se ne, nedá vyjednávat. Je potřeba, aby pro kabotáž neexistovala žádná výjimka. Potom další témata. Ještě to máme několik eh, otevřených bodů, pokud jde o otázky odpovědnosti, tedy sankcionování firm, které vědomně nabádají pracovníky, aby nedodržovali pravidla. E, tady by měla vzniknout černá listina, jakou známe z letectví. E, to jsou témata, která budou sporná, ale o kterých budeme ještě dále. E, takže tolik jako přehled o tom, čeho jsme zatím dosáhli. A na závěr mi dovolte ještě jednu větu. Já jsem se ještě jednou ujistil o tom, že v době, kdy tato legislativa vznikala, kabotáž byla považována za eh, vnitrostátní přepravu, pouze existovala výjimka, eh, možnost eh, která bránila cestám domů na prázdno. A to bylo to pravidlo tří operací během sedmi dnů. A teď je to tak, jak se ukazuje v debatě o vysílání pracovníků, že ta výjimka jaksi zmutovala v pravidlo. A toto pravidlo podle mého názoru nemůžeme nechat, jak je já jsem otevřený kompromisům, ale ohledně tohoto, prosím, mějte na paměti, že kabotáž je vnitrostátní doprava a že tady nejde o mezinárodní dopravu. Děkuji vám. Merci beaucoup, monsieur Děkujeme, pane Artugu. Zahájí rozpravu. Všichni budete mít tři minuty. Paní Lukaševska začíná. Děkuji za slovo, paní předsedající. Ráda bych Ismailovi i všem kolegům poděkovala. Všichni, kteří pracovali na tomto tématu. Ismail o tom již eh, hovořil. V mnoha oblastech se nám povedlo dosáhnout kompromisu. A myslím si, si, že to znamená, že chápeme tu definici a všichni zároveň se snažíme porozumět argumentům té druhé strany. Proto věřím, že i do konce naší spolupráce na tomto tématu to bude takto pokračovat. Nebudu se zmiňovat o všech těch bodech, o kterých již se zmínil Izmael elektric, elektronické eh, Um, elektronické průvodní listiny, uh, inteligentní tachografy, spolupráce mezi jednotlivými zeměmi. To je všechno to jsou body, které podporujeme, aby došlo k likvidaci všech zneužívání. Jediná věc, kde mám určité obavy, jsou parkingy. Víte, ne všichni mají vlastní uh, flotilu vozidel, některé firmy mají automobily na leasing a ten poskytuje i parking. Takže ta povinnost mít parking, zdá v současném světě, je to potřeba, není to potřeba, nevím, snad dosáhneme kompromisy v této oblasti. Ale pokud jde o kabotáž, jak se o tom zmínil Ismail, tam se nám povedlo dosáhnout kompromisní návrhy, máme i návrhy komise, zatím jsem se tomu ještě nemohla věnovat, ale ráda bych obrátila pozornost na to, že ti, kteří chtěli hovořit o nekalé konkurenci v této oblasti, že by kabotáž teda spadala pod eh, směrnici vysílání pracovníků, že by to snad eh, vedlo k odstranění sociálního dumpingu a najednou se zdá i z diskuze dnešní, že téměř všichni chtějí, aby od prvního dne kabotáž spadala pod vysílání pracovníků, čili od prvního dne to bude eh, plná spravedlivá hospodářská soutěž. Já teda nechápu, proč bychom měli ohraničit eh, kapotáž pouze na dva dny, pokud skutečně nám leží na srdci zdravá konkurence a naším cílem jsou řidiči, lepší mzda a ne nějaká nekalá konkurence, ale zároveň neodstraňování reálné zdravé konkurence, protože pokud eh, tam dáme ty dva dny, tak by to asi eliminovalo ty, kteří budou lepší. A s tím nemůžeme souhlasit, protože tím bojujeme, protože tím podkopáváme evropské hodnoty. Takže ještě jednou děkuji Ismailovi a doufám, že zítra se nám povede dosáhnout uspokojivého výsledku kompromisu pro všechny strany. Myslím, že většina z nás si uvědomuje potřebu toho, aby kabotáž spadala od prvního dne pod vysílání pracovníků, ale bez toho omezení do dvou dnů Jistě můžeme hovořit o určitém omezení, ale dva dny to rozhodně není něco, o čem bychom mohli diskutovat. Děkuji. Děkujeme paní Lukaševská. Pan Zlotovský má slovo. Rovněž tři minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající. Pouze pár slov. Samozřejmě, že rovněž děkuji zpravodaji za nesmírně efektivní práci na této zprávě skvěle organizoval spolupráci s tínovými zpravodaji. Pokud jde o digitalizaci kontrolních procedur nebo boj proti PO Box společnostem, tyto věci jsme, před, jsme prodiskutovali. Ovšem i přesto zde je mnoho otazníků. To, čeho se bojím nejvíce, je vytvoření takových podmínek v těchto operacích dopravních a přístupu na trh, které by měly dopad Eh, na dostupnost eh, těchto služeb, například náklady pro malé a střední podniky a zároveň využívání lehkých užitkových vozidel. Lehkých to znamená pod 3,5 tuny. Kabotáž představuje zásadní prvek evropského silničního trhu. Má to dopad nejenom na životní prostředí, ale i na ceny a poskytování dopravních služeb. Musíme vytvářet určité stimuly a ulehčovat kabotáž a ne eh, vytvářet další překážky. U jiných typu doprav tyto operace ne, nebudí takové emoce, zatímco přístup eh, k těmto službám je dostatečný. Zde eh, v tomto konkrétním odvětví se potýkáme s velikými problémy. Samozřejmě, a to já to nechápu, samozřejmě, že musíme bojovat proti zneužívání, to je jedna z našich priorit, ale ne za cenu eliminace malých a středních podniků, které mají omezené možnosti využívání už i tak, nebo implementace už i tak omezujících předpisů. Děkuji. Děkujeme, pane Zlotovský i za to, že jste respektoval vymezenou uh, řečnickou dobu. A nyní má slovo pan Telička. Děkuji, děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, nejdříve bych chtěl ocenit to, jak to do posud postupovalo. Děkuji eh, zpravodaji za efektivní práci. Chápu, že jsou zde Problém je s tím, že kompromisní pozměňovací návrhy dostáváme ale 24 hodin před eh, schůzkou. Mám zde ale jeden problém. Vyslechl jsem si pana Ertuga a další, pokud jde o vysílání pracovníků. Eh, myslím si, že tyto dvě témata, předchozí a toto, nemůžeme oddělovat. Některé postoje týkající se vysílání řidičů a některé týkající se kompromisních pozměňovacích návrhů o kabotáži na zítřek. E, tyto postoje jsou velice vzdálené myslím si, že bude velice těžké nalézt dohodu, která by zajistila rozumné podmínky pro aktéry na trhu a také z hlediska sociálních práv. Pan Koch řekl, že eh, má náladu dělat kompromisy, ale na druhou stranu řekl, že některé věci jsou eh, něco, z čeho jeho politická skupina nemůžeme, nemůže ustoupit. A to je problém. Pokud je o kabotáž, už jsem to řekl, kabotáž je skutečně velký problém. A já si myslím, že se musíme snažit zde eh, nalézt eh, řešení. Právě jsem si prošel eh, kompromisní pozměvací návrhy a byl bych rád v podstatě, co v textu se snaží omezit systematickou kabotáž. Já jsem to nenašel, možná když to přečtu po druhé nebo po třetí, tak to najdu, nevím. A za druhé, do jaké míry eh, byste omezili jízdu bez nákladu ve chvíli, kdy eh, kabotáž eh, bude omezena. A to zmiňoval také Ismail. Samozřejmě všechny trhy nejsou stejné. A můžete mít mezinárodní dopravu z jedné periferie na druhý konec Evropy a často nebudete mít mezinárodní ehm, dopravu na celou cestu. buď bereme všechny cíle, které máme vážně, včetně environmentálních cílů, anebo tyto cíle vážně brát nebudeme. Ale myslím si, že se musíme skutečně podívat eh, na skutečnost taková, jaká je. Kabotáž představuje velký problém a musíme ho řešit. Já doufám, že se nám to zítra podaří vyřešit a děkuji za práci odvedenou do posud. Jsou tam eh, dvě nebo tři věci, které eh, ještě nebyly dořešeny, ale které se snad zítra vyřeší. Děkujeme, pane Teličku. A nyní jsem to já. Pokud jde o kabotáž, milí kolegové, milí Ismaele, nejprve dovolte, abych zdůraznila to, že Ismail odvedl úžasnou práci jako zpravodaj, kde se zdědil toto dosie za obtížných podmínek. My jsme si všichni toho vědomi. A ty se z toho zhostil okamžitě společně se stínovými zpravodaji a sekretariátem již v rámci té první, aby ta první etapa balíčku mohla proběhnout na plenáce ještě před letní pauzou. Já vidím, že někteří se snaží, abychom se zbavili kabotáže definitivně. Ovšem není to potřeba, kterou by vyjádřil Evropský soudní dvůr, například eh, pokud jde o Dánsko, rozsudek eh, týkající se kabotáže, jasně řekl, že musí dojít k určitému precizování legislativy, což neznamená eh, ji odstranit nebo eh, okleštit. Pokud jde o určité omezení v oblasti kabotáže, my jsme o tom hovořili, eh, budeme hovořit i na kompromisních schůzkách 2. 3. V podstatě došlo k poslední schůzce v tomto ohledu. Víme, že jsme tam hovořili o těch 48 hodinách, 4 eh, až 5 dní by eh, bylo potom to období eh, přechodné a víme, že liberalizace v této oblasti nemůže být řešením, tak to řekla i komise. Pokud jde o ty řidiče, nomády, na našich silnicích. To má obrovský dopad na sociální, ekonomické záležitosti a i silniční nehody. Já doufám, že budeme mít politickou odvahu a přijít s určitou opozicí v tomto ohledu. Sociální legislativa musí být v silniční dopravě aplikována i u lehkých vozidel. To skutečně není tajemstvím pro nás v našem výboru, protože těchto vozidel je čím dál tím více, jak si nahrazují právě i na mezinárodní úrovni přepravu zboží takže musíme být bělí, milí kolegové. Nesmíme zde ponechat žádné bílé místo a aplikovat stejná pravidla na všechna tato lehká vozidla, která se zabývají mezinárodní eh, přepravou. Už jsem se o tom zmínila a musíme to opakovat. U sociálního dumpingu neexistuje žádná jiná metoda, než mít evropského četníka. A tím by byla Evropská agentura, která by skutečně to mohla všechno kontrolovat. Potřebujeme takovou agenturu, protože i když máme úžasnou legislativu, často není aplikována. Nemůžeme říkat, že budeme důvěřovat členským státům, protože jsme to viděli u mnoha eh, případů, kdy to nefungovalo, takže takovou hru nebudeme hrát. Potřebujeme Evropskou agenturu a proto děkuji eh, Izmaelovi. Paní Kelenen má slovo. Paní předsedkyně, kolegové, Nejdříve bych chtěla poděkovat Ismailovi a jeho týmu. Nebyli jste v jednoduché situaci. Chtěl bych také poděkovat, eh, chtěla bych také poděkovat Jensovi Nilssonovi, někde tam nahoře, který odvedl dobrou práci. Myslím, že toto téma je důležitější možná jež, ne, jež eh, některé, některá další témata. Je to určitý odkaz. Myslím, že se nám povedlo dobře spolupracovat a koordinovat tři témata. Kabotáž, eh, dobu řízení a dobu odpočinku a vysílání řidičů. A děkuji také zaměstnancům výboru TRAN protože s námi spolupracovali velice dobře. A často zapomínáme poděkovat právě vám. Nyní pokračujeme s prací na kompromisních návrzích. Myslím, že je velice důležité, abychom nakonec nalezli řešení, které bude znamenat inteligentní sdílení informací. A doufám, že se nám podaří donutit členské státy, aby spolupracovali a sdíleli informace. To je naprosto nutné. A pro silniční kontroly i pro kontroly ve firmách. rozesmutnilo mě to, když jsem viděla, že eh, v dnešním digitalizovaném světě, kdy máme digitalizované téměř všechno, v některých odvětvích digitalizace ještě nepokročila dostatečně že ještě nemáme platformu pro to, abychom v EU sdíleli informace. Což je něco zásadního také pro prosazování současné legislativy. Doufám, že se nám podaří zítra nalézt řešení. Také pokud jde o řetězec odpovědnosti, to není jednoduché, ale je to také důležité téma. Já jsem předložila návrhy týkající se takzvané platformy důvěry, nikoli seznam hříšníků. Myslím si, že je dobré také poukázat na ty, kteří odvádějí dobrou práci. Podporovat ty, kteří dodržují legislativu, a tímto způsobem můžeme změnit konkurenci a zdůraznit důležitost eh, dobré pověsti v silniční dopravě. Myslím, že eh, nejdůležitější věc pro nás eh, jsou společnosti ve formě poštovní schránky. Myslím, že už se blížíme nalezení řešení. Je to zásadní věc pro spravedlivou hospodářskou soutěž v silniční dopravě. Často se o tom dostatečně nehovoří. Jsem velice ráda, že nyní máme tuto legislativu na svém stole. Děkujeme paní Kilanen a slovo má pan Kor. Ja, Ismail. Děkuji Ismaili za vynikající práci pokud jde o přístup na trh, eh, zde je zásadní eh, zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž. Ale to se nám podaří jenom, když omezíme kabotáž. Nejmenším do doby, než bude existovat vnitřní trh s harmonizovanými daněmi a stejnými pracovními podmínkami. A Ismail, Ismail zmínil 48 hodin, tam jsem předložil pozměňovací návrh. A také a eh, období určitého um, Eh, ochlazení odpočinku pro auta i lidi, to je zásadní, abychom zabránili eh, kabotáži. Eh, ta užitková, lehká užitková vozidla, ano, 2,8, 2,4 tuny, to ještě doladíme. V každém případě lehká užitková vozidla nad 2,4 tuny musí dodržovat stejná pravidla v mezinárodní dopravě jako vozidla nad 3,5 tuny. Dále aspekt eh, toho, kde existuje sídlo firmy, to musí být posíleno, protože firmy ve formě poštovní schránky představují narušování hospodářské soutěže. Já jsem eh, předložil odpovídající pozměvací návrh článku 5 Společnost v silniční dopravě by měla um, většinu své činnosti uh, provozovat ve státě, kde má sídlo, případně ze státu, kde má sídlo. A právě proto, aby eh, bylo toto kritérium eh, sídla splněno. Takže to je z mé strany všechno. Přeji hodně úspěchů. Děkuji, děkujeme i panu Kuchově a nyní poprosíme Evropskou komisi. Děkuji, děkuji za slovo. Pokud jde o přístup na trh, já jsem se bedlivě vyslechl to, co říkal pan Ertu. Pokud jde o společnosti ve formě poštovní schránky. Já si myslím, že zde parlament směřuje dobrým eh, směrem. Pokud jde o lehká užitková vozidla, jestli to chápu dobře, máte eh, dvě možnosti na stole. Eh, návrh komise znamená, že veškerá lehká užitková vozidla při mezinárodní dopravě budou podléhat odpovídajícím pravidlům. E, nicméně e, e, navrhujeme dodržování pouze dvou závazků ze čtyř. Pokud by měla být rozšířena, rozšířeny tyto závazky na čtyři závazky, potom se domníváme, že by se eh, ta pravidla měla týkat pouze eh, lehkých užitkových vozidel v mezinárodní předpravě, předpravě nad 2,4 eh, tuny. Pokud jde o přístup na trh, myslím si, že asi nebudete překvapeni. My už jsme panu Nilsonovi předložili své postoje. E, my jsme e, kritičtí e, k vašemu přístupu. Nechceme liberalizaci, ale zároveň nechceme omezení. Navrhli jsme tedy nové pravidlo pro kabotáž neomezené množství zakázek během pěti dní 48 hodin považujeme za nedostatečné, to je omezení ve srovnání se současnou legislativou. A jak e, už jsme naznačili, e, takovéto pravidlo omezující abotáž na 48 hodin nemůžeme schválit. Zároveň nemůžeme podpořit pravidlo, které by omezilo kabotáž na operace, kdy nákladní vozidlo vyjíždí eh, ze sídla firmy nebo se tam vrací. A samozřejmě eh, spravedlnost na trhu by měla, nebo eh, spravedlivé pracovní podmínky by měly být zásadní, ale to by mělo být upraveno v návrhu pana van de Kampa. Mělo by být možné realizovat kabotáž ve chvíli, kdy dochází k mezinárodní předpavě, nejen, nejenom při cestě zpět. V současné době probíhá diskuze v radě, pokud jde o boj proti systematické kabotáži. Samozřejmě um, zde je důležitý aspekt uh, toho období cooling off, období um, ochlazování pokud toto období by bylo deset dní, potom bychom to považovali za omezení, které bychom nemohli podpořit. Děkujeme, pane Ležová, a opakuji, že hlasovat budeme 4.6. v 16.00. 4.6. 16.00. A nyní to bude poslední, nebo pane Ertuku, vy byste ještě chtěl vystoupit, omlouvám se. Ano, mnohokrát děkuji, jenom ještě stručně. Ehm, zazněly zde některé otázky. Já bych se chtěla vrátit k tomu, co říkal Pavel Telička. A Pavel eh, říkal, že eh, Pavel hovořil o tomto systémovém omezování. Neexistuje eh, žádné omezení pro, pro kabotáž. My nechceme zavést žádné systémové omezení tato nespravedlivá nelegální kabotáž je něco, co bychom měli um, uh, zdanit a změnit. A dále, pokud jde o to vysílání od prvního dne, tam já jsem eh, celkem otevřený. Eh, zdá se ale, že je zde velice široká eh, ječina vpravo, vlevo, zkrátka všude, <clears throat> proto aby při kabotáži od prvního dne fungovala pravidla eh, týkající se vysílání eh, pracovníků. Myslím, že proto je naprostá většina, takže o tom bychom už dále diskutovat neměli. A dále, prosím všechny, aby se zamysleli nad následujícím. Když uděláme omezení na 48 hodin, potom počet operací nebude omezen. To znamená, že eh, za těch 48 hodin může eh, dojít k neomezenému množství eh, operací a poté neomezeně bez jakéhokoliv limitu může daný vůz pokračovat v mezinárodní přepravě. To znamená, když nějaký vůz jede z bodu A, nebo začíná tam tedy z mezinárodní přepravou, Ehm, je vyslán ECMR. Tam stojí, že dochází k mezinárodní přepravě z A do B. V B dojde k vykládce a od té chvíle začíná 48 hodin, tedy dva dny neomezené kabotáže. A pro mě zde je následující otázka. Když tato společnost chce pokračovat s mezinárodní přepravou, potom to vůbec není žádný problém, žádné omezení. Ale dnes máme přesně ten problém, že neexistuje žádná kontrola toho, kolik jaké nelegální kabotáže je ve skutečnosti prováděno říká se eh, za sedm dní maximálně tři případy kabotáže, ale to je naprosto neprosaditelné. To nikdo nekontroluje a proto eh, je nám jedno počet těch případů kabotáže, ale stanovujeme časový limit. Komise říká, že něco takového nemůže podpořit. Dobrá, tak ať to komise nepodpoří. Um, oni říkají pět dní, já říkám dva dny ale poté může následovat mezinárodní přeprava bez jakéhokoliv limitu. A e, na to existuje e, právě vnitřní trh. A kdo zde hovoří o omezování, e, ten jde proti našim snahám omezit nelegální kabotáž. Já říkám, mezinárodní přeprava je naprosto v pořádku. Mezinárodní přeprava jako taková je naprosto neomezená. Ale pokud eh, chci potom vstoupit na národní trh a tam chci provádět kabotáž, potom ta možnost eh, může být, aby eh, vozidlo nejelo prázdné, ale má to být omezeno na dva dny. A to vždy za předpokladu, že kabita, kabotáž je národní přeprava jak řekl kolega Koch, dokud eh, nebudeme mít eh, jednotný, úplný jednotný trh v Evropské unii, dokud máme všude různé standardy, myslím si, že toto je jediná eh, cesta, jak to vyřešit. Já myslím, že by to neměl být problém. A poslední věta, proč bych měl ustoupit komisi, která způsobila v podstatě tento, která v podstatě chce legalizovat tu situaci jako na divokém západě, kterou teď máme na evropských dálnicích. Já myslím, že bychom si zde měli podřet svůj postoj. Děkujeme panu Artugovi a nyní se dostáváme k poslední zprávě a to jsou užívání vozidel najatých bez řidiče. Rovnou dávám slovo paní Montero de Aguilar, která je naší zpravodajkou. Prosím. Muito obrigada, Sra. Presidente. Permitam-me, antes de mais, agradecer, obviamente, a todos. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěla poděkovat kolegům za jejich příspěvky díky nímž jsme mohli dnes představit kompromisní návrhy. Můj přístup k této směrnici je takový, že v mnoha případech jsem vyhověla pozměňovacím návrhům a různým podnětům, které z mého pohledu a z pohledu EPP působili původně poněkud redundantně. Týká se to některých směrnic, které jsou v platnosti a některých právních předpisů. které zkrátka v kontextu e, pozměňovacích návrhů působily nadbytečně nebo už vlastně v platnosti jsou. Nicméně dnes už e, tu bylo několikrát zmíněno, že jsme se pokusili začlenit do textu co nejvíce pozměňovacích návrhů, abychom vyhověli co nejvíce kolegům. E, několik slov k návrhu samotnému. Ten e, návrh e, se týká otevření trhu pro řidiče, eh, pardon, pro vozidla najatá bez řidiče. Eh, jde nám tady o eliminaci 28 eh, režimů právních předpisů pro vozidla najatá bez řidiče v jiném členském státě. Tato vozidla musí být registrována a splňovat určitá bezpečnostní pravidla Zmiňuji také posouzení dopadu, eh, které vypracovala komise a která, které se týká vozidel eh, najatých za účelem eh, silniční přepravy zboží. A toto posouzení dopadu říká zcela jasně, že takováto vozidla bývají modernější, ekologicky šetrnější a méně znečišťující. což znamená, že se takto podaří naplnit cíle mnohých kolegů, jako je trh šetrnější k životnímu prostředí. Firmy chtějí eh, využívat takováto vozidla za stejných podmínek eh, jako ostatní vozidla v jiném členském státě. Nechceme tady tedy vytvářet diskriminaci. Chtěla bych vám taky eh, připomenout, že členské státy budou mít možnost omezovat eh, vozidla pro silniční přepravu zboží z jiného členského státu tím, že eh, bude platit omezení čtyř měsíců v kalendářním roce. A jestliže společnost eh, bude mít eh, jedno až čtyři vozidla, pak si bude mít pronajmout bude mít možnost si pronajmout pouze jedno další vozidlo. Je otázka, jak tento návrh eh, vymáhat. Říkáme, že najatá vozidla by také měla být v elektronickém registru vozidel který bude zřízen nařízením 1061, které říká, že firma musí mít sídlo v členském státě a nebo mít možnost elektronicky poskytnout příslušnému orgánu eh, informace o zemi, ve které je vozidlo používáno, ať už bylo v této zemi najato nebo ne. Eh, znamená to, že administrativní spolupráce musí existovat administrativní spolupráce na základě elektronického systému sdílení v rámci jednotného trhu. O tom jsme už diskutovali v kontextu e, dalších e, součástí balíčku mobility. Myslím si, že je jasné, jaký je cíl této zprávy. Dokument se původně e, chtěl vyhnout nadbytečné zátěži, V Evropském parlamentu eh, a v Evropské unii obecně se vždy snažíme zlepšovat situaci eh, občanů. Eh, nechceme je zatěžovat zbytečnou legislativou, chceme jim ulehčovat životy a ulehčovat podnikání. Proto je potřeba si uvědomovat, že velice často hovoříme o malých a středních podnicích. Snažíme se vytvořit prostředí, které je regulováno přiměřeně a nediskriminuje malé a střední podniky v Evropské unii. Takže to byl takový přehled pozměňovacích návrhů, kompromisů, které byly zatím vytvořeny. Děkujeme a nyní to budou stínoví zpravodajové. Paní eh, Anderson, která je připravená, bude první. Děkuji, děkuji za slovo. Já vítám úsilí zpravodajky, ale máme tu určité problémy, protože je zde několik procedurálních záležitostí a zároveň te, které se týkají obsahu. Za SAD m, mm, skutečně eh, máme pocit, že v kompromisech jste to nezohlednila. Nejprve pokud jde o procedurální věci, tam jsme měli určité problémy i u stínových schůzek, tam byla sezvána na poslední chvíli, mnoho lidí se nemohlo zúčastnit a právě proto mám pocit, že s tím tak nějak spěcháme s touto zprávou, jako kdyby o to nikdo neměl zájem a přitom je to důležité téma. Snažíme se zároveň dosáhnout závažných dopadů, mít dobrý, kvalitní, spravedlivý trh, podporovat ho řádným způsobem v celé Evropské unii. Proto bohužel teda tento negativní příspěvek, se kterým musím vystoupit. I přesto jsme dosáhli určitého pokroku, těch omezení. Tím hlavním bodem je, zda by z legitimních důvodů veřejných politik mohly členské státy zavádět určitá omezení, pokud jde o využívání těchto najatých vozidel. Mnoho skupin hovoří, že zde by měla být nějaká maximální lhůta, zatímco zpravodajka tvrdí minimální, o minimální lhůtě mm, to je sice v rozporu s radou, co není vždycky špatné, ale máme skutečně, mm, jsme velice vzdálení eh, stanoviskům rady. Padlo zde mnoho návrhů, bohužel eh, ani jedno z nich nepřichází s, vyváženou, s vyváženým návrhem. Druhá věc, která je pro nás zásadní, před chvíličkou jsme hovořili o kabotáži. Pro nás je zásadní, aby tato legislativa byla uznána za důležitou a porušování této legislativy by opravdu mělo eh, mm, tomu bychom měli zabránit. Máme zde i posměvací návrh, který se týká kabotáže a podpořit ho jako jeden z klíčových eh, kompromisů u vymáhání této legislativy. I přesto, že jsme o to prosili několikrát, nebylo to vyslyšeno. Spravodajka mm, hovořila o tom, že nejde o čistě environmentální záležitost, ale všechny evropské instituce v souladu se smlouvou musí udělat vše, co je v našich silách pro zakomponování environmentálních požadavků do veškeré legislativy. My jsme tam chtěli mít ten limit pro stará vozidla, která by nebyla umožněna v rámci této legislativy. My jsme tam navrhli limit pěti let. Vím, že chápu, že je to docela omezující, ale většina nových automobilů, bez ohledu na to, že jsou těžká nebo lehká užitková vozidla, dodržují minimálně Euro 5 normu, takže mnoho toho již bylo zakotveno v této legislativě kompromisní návrh by měl jasně říci, že alespoň euro 5, euro 6 by měla být respektována mm, a automobily před rokem 2009 prostě by to nesplňovaly. Dále samozřejmě chápu, že eh, pokud jde o leasingový trh, většina těchto podniků, 93%, eh, jsou členové Lease Europe, což je jeden z největších hráčů na trhu a eh, chce plnit environmentální závazky. Pokud jde o tvrzení komise v tomto ohledu, oni se tvrdí, že lease flea eh, bude čistší, aniž bychom zde měli nějaké, nějakou přípravu či testování legislativy. Eh, jakož i ostatní skupiny, to považují za neakceptovatelné. A poslední velice důležité téma – pokud jde o sociální ustanovení nebo práva v oblasti zaměstnanosti, to by zde nemělo být zahrnuto, ale je zde specifická záležitost, která zazněla i na semináře o informacích a školení ohledně obecných podmínek leasingu pro řidiče, čili poskytování informací ohledně tohoto vozidla, podmínek leasingové smlouvy, konkrétní legislativy. My jsme předložili mnoho pozměňovacích návrhů pro CPC směrnici abychom alespoň to zahrnuli do přílohy k této směrnice. Navrhli jsme například i e, doložku o školení. Dále jsme akceptovali kompromis, který hovoří o tom, že školení není to nejvhodnější pro mnohé země, takže tam hovoříme o potřebných informacích, což je takové velice vlažné. Čili i přes naše obrovské úsilí v těchto procedurálních záležitostech Není to chyba ani zpravodajky, ani sekretariátu, ale je to prostě situace, kde nemůžeme tyto kompromisy kvůli tomu podpořit. Můžeme o tom nadále diskutovat. Vím, že chcete hlasovat příští týden, ale osobně se domnívám, že musí dojít k dalšímu projednávání celé záležitosti a toho, jak v tom budeme pokračovat. Děkujeme paní Anderson. Pan Demesmaker má slovo. nemám. Uh, Děkuji, já bych chtěl poděkovat uh, paní zpravodajce za její otevřenost a uh, za to, že vždy naslouchala novým zpravodajům. V podstatě jsme poměrně spokojení s kompromisními návrhy. Pro naši frakci je důležité, aby vznikla vyváženost. Na jedné straně mm, mezi svobodným trhem s pronajímáním nákladních vozidel a na druhé straně mezi svobodou daňové politiky a ekonomické politiky členských států. Kompromisní pozměňovací návrhy tedy reflektují tuto vyváženost a proto jsme spokojeni. Národní eh, trh eh, s pronajímáním vozidel eh, by měl být otevřený a měla by existovat registrace, spolupráce mezi jednotlivými členskými státy. To je důležité pro naši frakci, pro ECR. E naše návrhy byly do textu přijaty myslím si, s drobnými semantickými změnami by naše frakce mohla tyto kompromisy podpořit. Chtěl bych ještě jednou poděkovat zpravodajce za dobrou spolupráci. Merci, monsieur de Monsieur van Mittelburg. Pane van Mittelburg, děkuji. Nejprve bych rád poděkoval eh, zpravodajce za velice pragmatický přístup za ochotu dosáhnout něčeho, co považuji eh, za velice vyvážený návrh těchto najatých vozidel. Dva důležité body, ve kterých prokázala rovněž eh, velikou ochotu k vyřešení problému. Ta omezení, která eh, brání v efektivním fungování v Evropské unii, by měla být odstraněna. To navrhuje Evropská komise. Minimální úroveň liberalizace by se měla fungovat u najatých vozidel. Spravodajka projevila velikou flexibilitu v tomto ohledu, aby jsme to neomezovali eh, například eh, u těch vozidel na 6 tun, pokud ty eh, operace jsou pouze pro tu danou společnost. Spravodajka v jednáních se věnovala tomuto omezení a já jsem velice rád, že i díky komisi jsme odstranili tato omezení. Členské státy by měly umožnit využívání těchto vozidel po dobu čtyř následných měsíců. Rada přišla s jiným návrhem, ale myslím si, že bychom zde měli trvat na tomto požadavku a respektovat tak sezónní potřeby. Všechna ta omezení by měla být vyvážená, členské státy by měly mít možnost eh, určitých omezení tím, že tam umožní 25% strop eh, u eh, automobilů, teda více než jedno a méně než čtyři. Takže celkově jsme dosáhli kvalitního kompromisu. Jsou stále bohužel politické skupiny, které mají jiný názor což znamená určitý problém, protože toto by měla být technická záležitost, nekontroverzní. Ovšem, zelený EFDD, socialisté mají různé požadavky. Komplikuje to celou záležitost a stává se z toho politicky kontroverzní téma. Pokud toto je cesta před, budeme potřebovat nejméně další měsíc, abychom celý balíček mobility skompletovali. Prostě tímto způsobem kompromisy nedosáhneme. Rád bych poděkoval za, nebo rád bych požádal o flexibilitu ze všech stran, abychom hlasovali velkou většinou mohli vstoupit do trialogu. Děkuji. Děkujeme, Matiu. Paní Vieux má slovo. Já bych rovněž ráda zdůraznila kvalitu odvedené práce a i práce, která nás ještě čeká. Nebudu mluvit dlouze, pouze jedna věc. Velice důležité je, aby měly podniky možnost eh, například využívat tyto najaté eh, automobily, aby to nebylo považováno za nějakou eh, nekalou pomoc. Ovšem samozřejmě že nesmíme podporovat žádné podvody fiskálního charakteru, sociálního charakteru. Právě proto musíme postupovat velice obezřetně. Kompromisní návrhy nejdou bohužel tímto směrem, zatím jsou podle našich názorů nedostatečné. Proto bych ráda zdůraznila určité omezení, pokud jde o ten obsah i čas, pokud jde o omezení na jeden měsíc, dvakrát ročně a dále to maximum 25 všech vozidel. Já podporuji spíše, abychom pokračovali v našich schůzkách a snažili se tuto rozpravu rozšířit maximálně. Samozřejmě, že se budu snažit mobilizovat veškeré své spolupracovníky v tomto ohledu. Děkujeme, už se nepřihlásil nikdo z pléna, takže dáváme slovo komisi. Pan Ležuá má slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Myslím, že komise může podpořit návrh zprávy, jak je předložena zpravodajkou. A můžeme eh, říci, že eh, to, co víme z rady a to, co víme z parlamentu, jde podobným směle, směrem takhle, takže eh, toto téma může být eh, brzy mm, eh, ukončeno v trialogu. Chtěl bych zmínit nový článek 2 návrhu já myslím, že eh, je tam velice jasný, jednoduchý princip. Eh, ve chvíli, kdy může nějaký operátor používat eh, vůz ve své zemi, může tento vůz používat v celé EU bez ohledu na to, kde je tento vůz registrován. Je zde pouze jeden bod, kde bych byl rád, aby návrh zprávy byl změněn. Změnila to, změnila to také s stínová zpravodajka. Jedná se o um, operace pro vlastní účel. My se domníváme, že eh, nemá smysl omezovat takovéto operace. Pokud jde o přístup k vozům, jsou pouze tři členské státy, které řekl bych, tak trochu starobile eh, mají eh, ještě legislativu, která to omezuje. Jinak můžu říci, že plně podporujeme návrh zprávy. Bohužel nemohu souhlasit s postojem, který vyjádřil jeden stínový zpravodaj. Nevidím žádný objektivní důvod pro to, že bychom měli od řidičů požadovat další školení, další trénink, kromě řidičského průkazu. Pokud máte řidičský průkaz, můžete ho používat na řízení vozidla, které vlastníte nebo které Eh, si pronajmete, tak by to mělo být i u profesionálních řidičů. Eh, nevidím žádný důvod pro to, aby zde pro najímaná vozidla byla jiná pravidla. Myslím, že to není nutné také s ohledem na hodnocení dopadu, které provedla komise. Eh, my Víme, že pronajímané vozy jsou většinou novější, takže více chrání životní prostředí. Eh, nevím, eh, proč bychom měli podezírat eh, provozovatele, kteří si pronajímají vozy, že provádí nějaké nelegální operace, nějakou nelegální kabotáž. A jinak myslím, že tato zpráva, ta, jinak myslím, že komise může podpořit tuto zprávu. Jediná výhrada je, že bychom neměli mít žádný přísnější přístup k operacím a pro vlastní účely. Děkuji, zpravodajka má slovo na závěr. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat všem za jejich názory. Děkuji kolegům ze všech politických skupin. Nemohla bych eh, odejít domů, aniž bych řekla, že jsem zklamaná tím, co řekla stínová zprovadajka. A ehm, říkala, že zde možná je nějaký ehm, zvláštní motiv za tím, že se snažíme tlačit eh, na brzké dokončení tohoto tématu. Ehm, Museli jsme odložit ehm, schůzku, ehm, kterou jsme měli dopoledne, museli jsme ji odložit na večer kvůli eh, jiné práci v parlamentu, ale měli jsme čas probrat tuto zprávu. Je to velice technická zpráva. Snažíme se zde nalézt eh, určitou rovnováhu. Jsou zde různé politické názory a snažíme se nalézt střední cestu. Já jsem přijala eh, celou řadu pozměňovacích návrhů, se kterými přišli socialisté. Uh, a podívám se ještě na otázky životního prostředí. A jakékoliv eh, vozidlo registrované v EU musí splňovat eh, pravidla na ochranu životního prostředí. A my se snažíme eh, o lepší prosazování pravidel, která již v současné době existují. A snažíme se také omezit byrokracii. Důležité je také poskytovat odpovídající informace pro spotřebitele. Chci připomenout, že se jedná o pravidla pro vozidla najatá bez řidiče. Existují eh, zde jasná pravidla, koho se tato směrnice má týkat. Je zde také otázka dobré, dobré pověsti a budeme zde mít oddělené hlasování a k této věci taková možnost zde je. Abych to uzavřela. V kompromisních pozměňovacích návrzích se nedotýkáme některých věcí. To je pravda ale chtěla bych eh, požádat vás všechny, abyste to chápali. Pokud bychom eh, se snažili úplně všechno zohlednit v kompromisních pozměvacích návrzích, eh, trvalo by to mnohem déle a měli bychom tak problémy. Myslím, že tento dokument je dobrý, pokusili jsme se ho zlepšit. Nechceme se ale dostat do slepé uličky. Eh, chceme eh, vycházet eh, z konstruktivní diskuze, kterou jsme měli během uplynulých, uplynulých schůzek. Myslím, že se konaly v duchu kompromisu. Takže děkujeme, říká pan předsedající. Tím jsme ukončili diskuzi k tomuto tématu a hlasovat budeme 24. května, to znamená v průběhu dalšího zasedání, to znamená v 9 se uvidíme jednak na naši schůze našeho výboru a zároveň k hlasování. Děkuji a přeji hezký večer.